Well, uh, good afternoon everybody. Shall we resume? Dobré odpoledne, prosím. Posaďte se, budeme pokračovat. Uh, this is item 22. Čeká nás bod 22 programu, což je aktuální informace o posledním vývoji VTO. Ale zaprvé bych vám řekl, že to je taková zvláštní část naší řádné schůze, poněvadž se k nám přidali členové parlamentní konference pro VTO. To je vlastně eh, poprvé, kdy máme společné zasedání a je to pro mě velké potěšení přivítat zde naše hosty. Jak asi víte, určitě, tak již několikrát bylo řečeno, že řídící výbor, tento řídící výbor parlamentní konference je eh, tedy eh, statutárním orgánem této konference OVTO a vlastně to je parlamentní dimenze VTO je to vlastně e, společné fórum, fórum mezi tímto parlamentem a mezi parlamentní unie. Mm, e, původ se datuje do roku 2002 a zde většina členů e, mm, jsou zde přítomni v zadních řadách, takže vás vítám všechny. A Eh, chtěl bych vás skutečně všechny srdečně přivítat v Bruselu a eh, v Evropském parlamentu a eh, řídící výbor se sejde zítra a proto jsme tady takto. V minulém roce bylo rozhodnuto, že jedna ze schůzí řídícího výboru, hm, výročního, výroční schůze řídícího výboru se bude konat v Bruselu zde na půdě Evropského parlamentu. Než budeme pokračovat s programem, tedy aktuální informace o posledním vývoji ve VTO, tak bych rád dal slovo Lordovi Harrisona z IPU, který je naším protěžkem v řídicím výboru eh, parlamentní konference o VTO, takže prosím, máte slovo, pane předsedo, pane Moreiro, skutečně vám děkuji za velice vřele přijetí. Je to pro mě obrovské potěšení zde být s vámi eh, eh, v Evropském parlamentu, který jsem opustil asi před 14 lety. Já jsem tady působil asi 10 let, ale protože se na to John Oldo z Kanady tady není, protože on bohužel eh, tedy zde nemůže být, takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste nás pozval na vaši schůzi a děkuji i kolegům předem za tuto příležitost eh, si vyslechnout eh, aktuální informace, protože, jak se správně řekl, bude se konat eh, řídící výbor parlamentní konference, která se zabývá obchodními otázkami, které jsou aktuální a je velice důležité, aby Eh, členové parlamentu z celého světa eh, mohli ovlivňovat eh, obchodní věci v Evropě, ve světě. A především je to pro nás potěšení, že jste nás pozvali na, sem do Evropského parlamentu, protože vy hrajete důležitou roli i například ve vyjednávání obchodní dohodě s USA. A jménem kolegů, jménem tedy Sergeje Čerekova, tak my eh, doufáme, že eh, to, co zde eh, uslyšíme, bude inspirací pro naše zasedání řídicího výboru, kdy budeme rozhodovat o parlamentním zastoupení pro účely konference, ministerské konference v prosinci. Děkuji ještě jednou za pozvání. Děkuji, je to potěšení i pro nás, Eh, že spolupředsedáte dnešní schůzi téma. Téma této části schůze je, jak jsem již předeslal, aktuální informace o posledním vývoji ve VTO a proto jsme pozvali sem k nám zvláštního hosta pana Rufuse Jerksu, který je zástupcem generální ředitele Světové obchodní organizace a pozvali jsme ho, aby nám podal aktuální informace o poslední vývoji ve VTO. Pan Jirksa byl zástupcem generálního ředitele ve Světové obchodní organizace od roku 2002, nebo je tedy zástupcem a jeho portfolio obsahuje otázku řešení sporů, potom přístup na, trhu, na trhy, duševní vlastnictví, služby, obchod, přistoupení a usnadnění obchodních výměn. Také i Především je to on, který je odpovědný za interní administrativu a za otázku dohledu a dozoru. dozoru to znamená nad rozpočtem 200 eh, miliard euro. On předtím i byl eh, americkým velvyslancem v Ženevě v Kacu a poté působil jako eh, ve Washingtonu a předtím i mm, byl i tedy působil v, v sněmovně v americkém kongresu a potom také i působil tam v podvýboru pro obchod. Pan Jirksa, pan Jirkso, děkuji, že jste přišel a mm, velice rádi si vás vyslechneme a především si vyslechneme, jak to vypadá s přípravou ministerské konference, která proběhne v prosinci. A po vašem úvodu, pokud dovolíte, tak dám prostor otázkám nejenom členům našeho výboru, ale i našim kolegům z řídícího výboru parlamentní konference. Takže i na vás apeluji, abyste vstoupili do diskuze, protože jde o společnou diskuzi. Takže pane Jerkso, ještě jednou vás vítám, máte slovo. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo Moreiro. Já chci poděkovat členům Evropského parlamentu a Lordovi Harrisonovi a dalším členům IPU. Je to pro mě eh, velká čest, že jste mě pozvali na tuto schůzi, protože to je významný milník teď vůbec ve vztazích eh, mezi VTO a eh, parlamenty poslanci. Tento vztah se vyvíjí a posiluje se v posledních letech. Ušli jsme dlouhou cestu od prvního zasedání v Světlu v roce 99 a na to si pamatujete a dekádu poté vztahy eh, mezi VTO a parlamenty se velice dobře rozvíjely a konsolidovaly pravidelně se setkáváme v rámci IPU, vyměňujeme si názory a informace o výhodách e, otevřenosti trhu a o tom, jak vytvářet větší příležitosti pro liberalizaci obchodu a pro obchodní pravidla a chceme i posilovat e, i v podstatě zapojení mm, parlamentu do činnosti VTO, což je relevantní pro váš výbor a pro parlamentní konferenci. Doufáme, že tato interakce bude, spo, bude pokračovat, protože, jak víte, i máme zde různé konference za sebou v Cancúnu, v Hongkongu, v Bruselu, také v Ženevě. A samozřejmě těšíme se také na vaši aktivní účast na ministerském zasedání Bali tento rok. Samozřejmě poslanci, členové parlamentu hrají eh, zásadní roli, asi si pamatuje téměř 9 eh, eh, let, tedy kdy mm, jsme tedy začali v kongresu a kdy jsme eh, začali tedy více reflektovat obchodní vyjednávání na světé úrovně do vnitrostátní politiky a doufáme, že se, eh, že s vámi tedy budeme více spolupracovat do budoucna také. Protože zde dnes hovořím před významnými politiky, tak asi vás nepřekvapí, že na začátku bych řekl, že ještě se světovou ekonomikou máme problémy, ještě tedy jsme to nepřekonali, růst je velice chabý a nezaměstnanost je příliš vysoká na světě, čekají nás nové hrozby v oblastech jako bezpečnost dodávek potravin, potom je to otázka toho, jak efektivně budeme řešit výzvy jako změna klimatu a další věci. Bohužel, nemáme příliš dobré zprávy eh, ani z obchodu. Nedávno eh, jsme vydali eh, statistiky obchodu za rok 2012 a výhledy na rok 2013 jsou takové, že růst v roce 2012 byl asi 2% a tento malý růst obchodu bude pokračovat i v roce 2013, kde plánujeme pouze 3,3%, což je daleko pod průměr 5%, jak jsme ho měli předtím ale jsou zde i určité dobré zprávy a to jsou ty eh, vývozy a dovozy eh, eh, v těch zemích, které se rozvíjejí, rozvějících, tak ty porostou tedy 3x, 4x, 7,5% v roce 2014 plánujeme například. Tyto ekonomiky nejenom, že budou rozvíjet sami sebe, ale budou napomáhat přispívat globálnímu oživení. A geografie obchodu se mění. Před 20 lety 60 obchodu byl obchod eh, na severu a 30 eh, mezi severem a jihem a pouze 10 světového obchodu probíhalo jenom v rámci jihu. A do roku 2020 ten obchod pouze na jihu eh, bude mm, představovat jednu třetinu světového obchodu. Takže vidíte dynamické změny, ke kterým dochází, což má dopad nejenom na tedy mm, mm, mm, země, naše země, ale vůbec na složení obchodu. To je i díky rozvoji technologií a dopravy, což vedlo k tomu, že se tedy rozšířily ty eh, celosvětové eh, hodnotové řetězce a určitě i různé země eh, dosáhly na ty dostupné prostředky jak se zapojit do světové ekonomiky. Obchod eh, není pouze o tom prodávat finální konečné výrobky a služby, ale jde o to, že ty jednotlivé země společně vytváří výrobky, které jsou skutečně pak globálními výrobky a mm, přidávají každý svoji hodnotu v různých etapách výroby nebo poskytují eh, špičkové služby. Další eh, součást tohoto vývoje je, že vlády nebo státy tedy již eh, opustili eh, ty snahy směrem k protekcionismu i přes eh, ty finanční ekonomické problémy od roku 2008. Domníváme se, že to je i díky eh, tomu systému řešení sporů, díky normám VTO, kdy se eh, snažíme tedy, aby trhy zůstaly otevřené, i když samozřejmě pořád ještě globální oživení je velice křehké, to znamená protekcionismus je pořád vážnou hrozbou a tudíž je třeba, abychom byli bdělí a abychom skutečně měli efektivní monitorovací systémy. Co je evidentní, nám tedy ve VTO, je, že trhy musí zůstat otevřené, relativně otevřené a strategie jednotlivých států musí eh, spočívat na tom, že se bude podporovat růst prostřednictvím větší ekonomické závislosti. A mm, obchodní komunita by měla být bdělá, aby ty protekcionářské praxe náhodou se nedostaly k nám zase nějakými zadními vrátky. A teď vaše téma, ke kterému se mám vyjádřit, tedy kolo z Doha. Jak asi dobře víte, pořád ještě je to velice problematické. E, ta celá jednání se zablokovala i přes mm, důležitou technickou práci, která byla učiněna, i, i pořád ještě Eh, zde se nerysuje komplexní dohoda, ale eh, na, eh, na konci tohoto roku ministři se sejdou na Bali, což je příležitost snad tedy dospět k určitým výsledkům, alespoň co se týče usnadnění obchodních výměn v oblasti zemědělství a v rozvojových otázkách. A zde dojde k dohodám, o, které budou komerčně přínosné i tedy budou tedy Eh, snad i prospěšné pro větší růst a kupní sílu. Pokud jde o dohody o obchodu, tak to má snižovat i administrativu a všechny ty byrokracie spojené s mezinárodním obchodem. Ono se to zdá být jako nepodstatné, ale náklady na přesun zboží po planetě a každý rok představuje 1,8 eh, trilionu dolarů, tedy asi desetina hodnoty celého toho zboží, se kterým se obchoduje takže vidíte tam náklady na dopravu, tedy přesun zboží stojí toto. A snížit tyto náklady, tak to by e, bylo ku prospěchu všech, poněvadž to znamená, že méně se bude vynakládat na výdaje spojené s těmito transakcemi a více peněz tedy bude uvolněno e, ku prospěchu výrobců a spotřebitelů to především bude profitující pro řadu rozvojových států, mm, především ty země, které eh, tedy, eh, které tedy závisí tedy na eh, svých sousedech, pokud jde o ty různé transakce, takže budou mít lepší přístup na trhy. Takže určitou novinkou v těchto vyjednáváních je, že také tato vyjednávání i se nyní zabývají tím, jak propojit ty závazky, budoucí závazky rozvojových států a jak poskytovat technickou pomoc těmto státům, rozvojovým státům, aby vybudovali příslušné kapacity tak, aby mohli přijímat opatření nezbytná pro uh, urychlení dovozních transakcí. Další oblast zemědělství. Zde eh, se rysuje dohoda eh, v tom, že bychom zajistili, že stávající kvóty na zboží že tedy mm, eh, nebudou nějakým způsobem eh, tedy nenaplňovány z důvodu byrokratických a to mm, by měla být příležitost, jak tedy eh, zvýšit export konkurenceschopných komodit. Potom také máme zde další oblasti zemědělství, kterým se budeme zabývat, jako například problematika Eh, vytváření zástop, eh, eh, nákup pro účely zásob, potom domácí podpora, to je další téma, potom budeme i se zabývat závazky, které se týkají vývozní konkurenceschopnosti, hospodářské soutěže, tedy o všechny tyto mm, oblasti pořád ještě jsou velice problematické v rámci kola z Dauha a zda, zda, určitě výsledek bude záviset na tom, zda budeme schopni nalézt způsob, jak tedy eh, uspokojit eh, obavy eh, těm, kteří předkládají tyto návrhy a těm, kteří s tím mají problém. Potom další možný výstup z Bali budou otázky rozvojové jako například vytvoření mechanismu pro monitoring, jak fungují toho, jak fungují pravidla VTO, což si vyžaduje diferencovaný přístup k rozvojovým státům a doufáme, že budeme schopni sfinalizovat ten eh, eh, návrh těchto ustanovení. Potom asi se členové dohodnou na zvláštním balíčku pro LDC státy, tedy nejméně rozvinuté. A také do Bali ještě se budeme zaměřovat na iniciativu zvanou Aid for Trade. Eh, bude se konat čtvrtý přeskum v červenci v Ženevě, k tomu se bude konat eh, přeskum na jednání. A zde Skutečně ty iniciativy jsou obrovské. Eh, státy se zavázaly ke 45 miliardám dolarů v roce 2010 a pokud jde o tuto pomoc. Ale samozřejmě rozpočtové tlaky a škrty mají svůj dopad a řada a v roce, 6, v roce 2011 došlo k poklesu o 6 miliard, nemáme ještě čísla na eh, rok 2012, ale nicméně eh, eh, zde se snažíme nalézt další stroje pro financování, abychom pomáhali budovat kapacity. Závěrem dnes bych se chtěl dotknout rychle dvou témat. Jednak nedávný vývoj, který se týká regionálních obchodních dohod a vztah těchto dohod s multilaterálními pravidly VTO. A e, druhé téma se týká nedávné poslední zprávy generálního ředitele Lamyho. E, vím, že mm, o tom budete diskutovat poté. To je další bod programu, ale dovolte pár poznámek k tomuto panelu, ke zprávě. Za prvé, regionalismus je zjevné, že i když zde máme určité eh, zklamání eh, z toho, jak probíhají multilaterální jednání v Dauha, tak regionální eh, aranžma se jeví jako velice atraktivní, došlo k posunu, jak pokud jde o transatlantický vztah, obchodní vztah, tak i pokud jde o Asii Pacifik a tento region ve všech oblastech na světě. Nyní eh, zaznamenáváme nárůst těchto regionálních dohod a mm, samozřejmě eh, vždycky, ale i VTO eh, toto monitoruje. My mm, máme monitorovací mechanismus pro tyto regionální dohody a i mechanismus transparentnosti a notifikací těchto regionálních smluv. A naše zpráva, obchodní zpráva, v roce 2011 se tomuto tématu věnovala a v podstatě dospěla ke dvou velkým závěrům. Za prvé, šíření regionálních dohod eh, zůstane velkým trendem i v dohledné budoucnosti a za druhé, většina těchto regionálních dohod jde za rámec eh, toho eh, pouhého aspektu snižování cel a tarifů. Ne, jde k to směrem hlubší harmonizace, harmonizace politik a standardů, norem. A také i zpráva říká, že velkým problémem zůstává, jak multilateralizovat tento regionální vývoj, tak abychom nakonec neměli systém, že by si konkurovali tyto systémy. A poněvadž jsem zde v Bruselu, tak bych měl něco říci k potenciálnímu užšímu partnerství mezi Evropou a rozvinutými ekonomikami jako, jako USA, Kanada, Japonsko. Samozřejmě to bude blahodárné pro růst a zaměstnanost za předpokladu, že tyto dohody budou řešit skutečné reálné překážky obchodu mezi těmito zeměmi. A čím dál více a více tyto překážky mezi rozvinutými státy, tak to jsou netarifní eh, překážky, netarifní, tarifní, ne tedy jsou to regulace, normy a podobně, tedy netarifní překážky. A mm, takže skutečně ty dohody eh, eh, budou užitečné, pokud budou řešit tyto netarifní bariéry. Zároveň ještě pár slov k tomuto panelu generálního ředitele Lamiho. Generální ředitel vytvořil tento panel, požádal 12 eh, tedy prominentních osobností, eh, aby analyzovali výzvy globálního obchodu a hlavní Hlavní eh, závěr je konvergence. Konvergence obchodních režimů členů VTO, což by mělo reflektovat i postupný vývoj eh, těchto států, potom konvergence eh, eh, nemultilaterálních režimů a multilaterálních režimů spolupráce, o tom jsem již mluvil, potom konvergence mezi obchodem a dalšími politikami, to znamená větší konsistentnost Eh, v oblasti netarifních, netarifních opatření a potom i konvergence s dalšími domácími politikami jako inovace, eh, sociální politika a podobně. A tato zpráva ale nedává odpovědi. Ne, to je výzva k, k zamyšlení, jak eh, by mělo vypadat budoucí obchodní prostředí ve světě. Takže velice se těšíme na eh, náhled zákonodárného orgánu na tuto zprávu a těšíme se na vaše hodnocení. Pane předsedo, tady bych skončil a samozřejmě jsem velice potěšen, že jste mě pozvali a budu se těšit na vaše otázky či poznámky. Děkuji mnohokrát. My jsme si velice rádi vyslechli váš projev a já navrhuji, abychom to téma budoucnosti obchodu ponechali až tedy na další bod pořadu jednání, protože k tomu skutečně máme specifický zvláštní bod vyčleněný na programu. První žádost o slovo přišla od brazilského kolegy Uga Lacoriana. Takže vítejte. Dovolte, abych přivítal uh, zástupce z Brazílie, protože je to poprvé, kdy Brazílie se účastní tohoto jednání, protože byli jmenováni naši brazilští, brazilští kolegové teprve nedávno. Je to tady pro nás úžasná příležitost mít tady takovéto hosty. Eh, tento smíšený výbor VTO se totiž skládá eh, se zástupců různých obchodních partnerů v závislosti na geografickém zastoupení, rovnoměrném zastoupení. Brazílie má teď nový úkol, novou zodpovědnost, a to právě za obchodní otázky, takže já doufám, že toto vezme za své i brazilský parlament. Já s kolegy z brazilského parlamentu se znám velice dobře, protože jsem je několikrát uh, Eh, navštívil. Takže prosím, máte slovo, vítejte. Ah, thank you. Děkuji, pane předsedo. Bylo mi řečeno, že mám asi pět minut k dispozici. Je to tak? Já jsem chtěl mluvit o novém generálním řediteli a chci se vás tady zeptat, jestli je pravda, že bych o tom měl hovořit až zítra. Je to správné tahle informace, kterou mám k dispozici? Mám o tom hovořit teď anebo až zítra? Pan předsedu bohužel neslyšíme, protože hovoří bez mikrofonu. No. Budu stručný, říká řečník. V Brazílii hovoříme portugalsky, ale Mohu hovořit anglicky. Ale jestli chcete, mohu hovořit i portugalsky. Každopádně anglicky hovořím bez problémů, mohu vlastně i francouzsky. Co bude lepší? Portugalsky. Okay. I'll, I'll, uh, I'll speak in Portuguese. Dobře, tady budu hovořit portugalsky. membros da mesa Děkuji, pane předsedo. Anglicky mám mluvit. Prezident, senhores, senhoras, membros da mesa. E- dámy a pánové, členové řídícího výboru, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, eh, všechny země, které zde jsou zastoupeny, tak bych chtěl, zde využít příležitost a e, říci, jak jsem rád, e, že e, na post generálního ředitele byl jmenován Roberto Saraja, který je tedy mým spoluobčanem. A po tom výběrovém řízení, kdy se prezentovali různí kandidáti, tak nakonec byl vybrán on, což mm, pro nás, pro Brazilce, to nás naplňuje píchou. Proč? Poněvadž to je vlastně takové uznání mm, zásluh, osobních zásluh a kvalit eh, Roberta Zareira, našeho velvyslance, a jeho vzdělání, je ukázkou toho, co mm, nejlepšího může vzejít z mé země v oblasti vzdělání a státní služby. On, má, on je diplomovaný inženýr eh, z univerzity v hlavním městě Brazílii a poté, co eh, vstoupil do diplomacie, tak eh, on i studoval na institutu Rio Branco a skutečně prokázal, jak je velice dobře kvalifikován pro eh, práci eh, v rámci VTO, kde působil 15 let. Tudíž jde o velkého znalce a znalce tedy celé mašinérie VTO, ale také je to člověk, který velice dobře obeznámen s problematikou, kterou je třeba řešit, proto aby VTO aktuálně mohla reagovat na dynamický vývoj obchodu. Druhý důvod, proč jako Brazilec jsem hrdý na toto, je konstatování, že Samozřejmě rozhodnutí bylo přijato kvůli nebo díky jeho osobním zásluhám a volba generálního ředitele eh, také i poukazuje na to, jak eh, roste význam eh, Latinské Ameriky a konkrétně Brazílie na světové scéně i v multilaterálních vyjednáváních. Eh, to je nový fakt, nový geopolitický fakt, který charakterizuje náš moderní svět, což i jasně ukazuje, že i VTO se musí přizpůsobit odlišným požadavkům dnešní doby, které se liší od doby, kdy VTO byla vytvořena kdy tedy nahradila GATT, všeobecnou dohodu o tarifech. Novou roli, kterou hrají eh, ty nově rychle se rozvíjející státy, nebo otázka jako boj proti protekcionismu. To, že eh, zkrachovalo vyjednávání z Dauha, tak dále. Takže to je celá škala různých otázek, které je třeba řešit pro to, aby VTO opět nalezla eh, svoji vůdčí roli při regulaci mezinárodního obchodu. A takto, aby přispívala k rozvoji světového hospodářského řádu, který bude spravedlivější bez pochyby jde o úkol obtížný a podle mého názoru náš pan velvyslanec je sto čelit těmto úkolům vzhledem ke svým schopnostem, které již prokázal jakožto vynikající vyjednávač, který vždy se snaží o konsensus. Ale jeho mezinárodní vize, jeho mezinárodní zkušenosti a to je něco, co přesahuje Brazílii. Jeho stabilní postoje určitě povedou k tomu, že se budou dobře konsolidovat postoje všech 159 aktérů, stran VTO a já bych chtěl využít této příležitosti a poblahopřát mu a popřát mu hodně úspěchu v jeho nové funkci. Děkuji. Um, thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. Náš host, pan Jirksa, který je zástupce generálního ředitele VTO, mě žádá o slovo, aby mohl se stručně vyjádřit. Prosím. Děkuji mnohokrát. Jenom stručně bych zareagoval rozhodně bych chtěl vyjádřit to, že, tu obecnou filozofii, kterou máme my všichni ve VTO, a sice, že se jedná o velice vítanou volbu. My všichni známe velvys, pana velvyslance Azavejda velice dobře, protože eh, on velice dlouho eh, pracoval v Ženevě, je to velice schopný člověk, který hluboce rozumí mezinárodnímu obchodu a multilaterálnímu systému. A jsme velice hrdí na volební systém, který se vyvinul v rámci VTO. Byla to velice uh, otevřená volba. Měli jsme devět kandidátů na generálního ředitele. Skutečně nám trvalo dlouho, než jsme uh, zvolili toto kandidáty. Všichni kandidáti potom představili svůj program během slyšení. Uh, Měli jsme tam celou řadu vynikajících kandidátů a to svědčí o tom, je, eh, o schopnostech tady eh, zvoleného ředitele, protože je všechny porazil. Když se stává eh, generálním ředitelem, tak má novou odpovědnost. Toto je první generální ředitel GATU nebo VTO z zemí Latinské Ameriky což je naprosto zásadní rychle rostoucí region, který má velký zájem na zachování multilaterálního systému. A to ukazuje, že se že jdeme směrem k mnohem užší účasti všech členů v rámci VTO. Nicméně, myslím si, že pan velvyslanec Azavedo by sám vám asi řekl, že když se stanete generálním ředitelem nějaké organizace, jako je VTO, tak už přestáváte jak se zastávat vnitrostátní zájmy eh, své země. Jak my říkáme v úvozovkách, odevzdáváme pas hned u dveří. Máme 159 šéfů, ne jenom jednoho. A role generálního ředitele může být úspěšná pouze v případě, kdy ji zastává někdo, kdo je schopen dospět ke konsenzu a sjednotit všechny členy eh, a najít společná řešení. A právě proto jsme tak nadšeni, protože víme, že právě tento náš nový generální ředitel má přesně tyto eh, kvality. Víme, že zahr zaměstnanci eh, zahraniční diplomaté Brazílie jsou známí eh, svými diplomatickými schopnostmi. Takže jsme velice rádi, že jste na něj hrdí, ale víme také, že jste si vědomi toho, že je to takto. Já sám jsem nejdříve vyjednával za USA a potom jsem pracoval na sekretariátu a první věc, kterou jsem se naučil v sekretariátu, byla ta, že musím být stejně tvrdý vyjednávač vůči eh, mým přátelům z americké vlády jako vůči všem ostatním. A to tady bude zkušenost i vašich kolegů z Brazílie. Nicméně tedy do této funkce se samozřejmě každý z nás přináší veškeré své dosavadní zkušenosti a vzdělání, svůj světonázor a mohu vám říci, že v tomto směru rozhodně má právě tento nový generální ředitel veškeré předpoklady k tomu, aby, zacha- tuto, aby tuto funkci zastával výborně. Pan předseda eh, Mohu vám ještě připomenout, že pan Azamedo byl v našem výboru s řadou dalších kandidátů na svoji vlastní žádost, takže jsme měli možnost na vlastní oči se přesvědčit o tom, jak dobře umí odpovídat na naše otázky a také jsme na vlastní oči viděli, se přesvědčili o jeho kvalitách. A já už sám osobně jsem měl příležitost po jeho zvolení mu poblahopřát a vyjádřit svoje, svoji radost z toho, že byl jmenován generálním ředitelem Velice dobře se to hodí k našemu tématu, poslednímu vývoji ve VTO. A teď už eh, můžeme zahájit diskuzi eh, k dalším událostem a paní Katrin eh, Biedr už má slovo za liberály. Děkuji, to bylo rychlé, já jsem čekala, že budu muset čekat až po ostatních. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, já jsem byla v jiném, jiné místnosti té, co jsme byli dnes dopoledne a čekala jsem, až se tam dokončí jedna zasedání předsednictva. Eh, mě zaujala zaujaly vaše eh, názory na regionalizaci. Jak víte, tak my jsme eh, hodně, vložili hodně práce a energie do vyjednávání se zeměmi AKT, pokud jde o vyjednávání o dohodách o hospodářském partnerství. Byla to velice vyčerpávající jednání a zdá se mi, že z geografických důvodů jsme tady některé země se skupily, ale nakonec eh, se nám vytvořily skupiny jako SEDEK nebo Východoafrické společenství a další. A tato uskupení jsou si zeměpisně blízko, ale pokud jde o, jejich, o stav jejich ekonomik, tak to je nevyvážená skupina. A my teď zjišťujeme, že třeba Kamerun eh, se chce odpojit od svého uskupení a vyjednávat samostatně. A pokud tady eh, se nám nedaří pokračovat v Doha, tak ano, má to asi smysl rozdělovat svět na regiony, ale nevím, chci se zeptat, jak to, jak podle vás bude fungovat v praxi, především pokud jde o některé menší ekonomiky. My v Evropě jako regionální obchodní blok jsme uspěli, ale pořád mezi našimi členskými státy existuje jisté napětí. Já jsem třeba ze Spojeného království a tam tady také máme jisté spory se zbytkem eh, Evropy v některých oblastech. Takže tady bych vás chtěla požádat o váš náhled na tuto otázku. Děkuji, říká pan předseda. Prosím, zvedněte ruce, pokud si přejete se vyjádřit. Další má slovo Franciska Keller z Evropské sjednocené levice. Ne, ne, ne, pořád ještě reprezentuji zelené a ráda tam zůstanu, tedy nikoliv levice. Děkuji za vaše připomínky a informace o VTO. Chtěla bych říci, že podle mého názoru panuje všeobecné přesvědčení v Evropě, že role VTO e se eh, snižuje, že je méně důležitá v poslední době a že je třeba provést hlubokou reformu. Myslíte si, že tato potřeba pro reformu, eh, že ji bere v úvahu nové vedení, sekretariát a tak dále? A jak by se taková reforma v praxi organizovala? A také se chci zeptat, co si vy myslíte o eh, těch hlavních směrech eh, takové reformy, o hlavních složkách takové reformy. Dále, vy už jste hovořil o eh, vyjednávání o obchodní dohodě mezi EU a USA, ale neřekl jste, jaké dopady to vlastně bude mít pro VTO. Takže se chci zeptat, jaký si myslíte, že to bude mít dopad na Eh, práci VTO, tady tato potenciální obchodní dohoda mezi EU a USA. A v neposlední řadě, eh, pokud jde o eh, vyrovnávání se se změnami klimatu, tak tady jsme příliš daleko ne postoupili za poslední léta, takže se chci zeptat, jestli si myslíte, že dojde k oživení těchto jednání pod novým vedením. Pan předseda, teď už jménem Spojené Evropské levice Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že to, že tady nejsou eh, zástupci z největších frakcí, tedy EPP a ostatních, že to neznamená, že se nezajímají o eh, práci VTO a multilaterální systém. Chtěl bych poděkovat tedy panu zástupci generálního ředitele za informace. Také bych chtěl poděkovat kolegovi z Brazílie za eh, to, že nám uvedl takový přehled nejnovějšího vývoje z Brazílie, že pohovořil o zvolení zástupce z Brazílie jakožto nového generálního ředitele a také, že jste pohovořili o výzvách pro multilaterální obchodní systém do budoucna. Eh, v jednom zaslyšení pan Azavedo řekl, že VTO že to, co VTO dělá nebo nedělá, má dopady po celém světě a že on doufá, že vytvoření systému pro uh, řešení sporů lépe sjednotí členy a že to mm, pomůže v oblasti zemědělství, eh, rozvoji a samozřejmě také obchodu mezinárodnímu. Takže já se chci konkrétně zeptat, jak si, mysl, jak si myslíte, že, to rostoucí, že ten rostoucí počet bilaterálních dohod v různých regionech a mezi členskými státy VTO, tedy jestli tento rostoucí počet bilaterálních dohod nějakým způsobem zpomaluje nebo škodí tomu multilaterálnímu systému, protože když jste se vyjednali a ratifikovali nějakou bilaterální dohodu, jak je možné ji potom propojit uh, nebo přizpůsobit hlediskům těch ostatních. A já to říkám proto, že právě uh, nový generální ředitel řekl, že jeho cílem je posílit tu jednotu členů VTO. A dále se chci zeptat, jak se díváte na tu výzvu, která spočívá v parlamentarizaci VTO? Ono se o tom už dlouho hovoří, existují různá hlediska a tak dále. A my jsme tady tady v Evropském parlamentu, máme tady naše vážené hosty, velvyslance, excelence. A chci se tady zeptat, jak si myslíte, že, jaký dopad bude toto mít na práci a fungování VTO? Mohlo by to vést také k posílení multilaterálního obchodního systému? Děkuji, říká pan předseda. Žádné další žádosti o slovo nemám? Ano, máme, takže William Dartmouth, EFD. VTO podle mého názoru je obrovsky úspěšná, především v odstraňování necelních překážek. A pro nás bylo velice obtížné vlastně zjistit, do jaké míry EU, a tady naše uh, Eh, celní a necelní překážky se snížily od roku 75, ale asi se shodneme, že podstatně se snížily. A eh, jaký je tedy význam regionálních obchodních bloků? Pokud nás například ten regionální blok chrání eh, ta celní překážka ve výši 20%, tak to má nějaký smysl. Pokud je to 2%, tak je to tady úplně něco jiného. Takže jaká je, jaký je význam těchto obchodních regionálních uskupení v 21. století? To by mě zajímalo. Děkuji. Finally, David Ma- a teď už jenom David Martin za socialisty a demokraty. Já bych eh, tu svoji otázku eh, vlastně navázal na něco, co z toho vyplývá. VTO, myslím, docela úspěšně liberalizuje. Já VTO eh, podporuji, ale často si říkám, jak moc reaguje na moderní svět a moderní výzvy a zmíním tři případy. Tento parlament, jako řada jiných eh, ve světě, eh, je se zabývá eh, globálním rotovým řetězcem po katastrofě v Bangladeši a o tom, jak společenská odpovědnost firm může být začleněna do obchodního řetězce. A to není otázka, která by se neměla projednávat na VTO, je to otázka, ve které VTO dělá spoustu iniciativ, ale jak zajistit, aby eh, nadnárodní firmy nebyly eh, zodpovědné jenom za své vlastní kroky, ale i za své eh, dodavatele? Druhá věc, která je velmi aktuální v naší zemi, jsou daňové úniky a vyhýbání se daním. Rostou vzhledem ke globalizaci ekonomiky. Když liberalizujeme, tak je to stále snažší a já bych předpokládal, že VTO bude mít odpovědnost za hledání eh, řešení tohoto, pokud budeme ten dále podporovat eh, liberalizaci jako já, tak eh, je také důležité, aby ona nenahlodala zdroje příjmů státu na veřejné statky a služby. A potom je tady poslední otázka, a sice digitální ekonomika. Jak se postavit ke zboží, se kterým se obchoduje, obchoduje elektronicky a ne fyzicky. Projednal jsem, se, projel jsem si vaši zprávu o budoucnosti obchodu a vy tam říkáte, že nerozlišujete mezi typy obchodu, ale i když mezi nimi nerozlišujete, tak oni jsou různé a mají různé dopady. A já si myslím, že zneužívání eh, v digitální ekonomiky je věc, kterou by eh, VTO mohla eh, také klíčově řešit mezi ostatními. Dobrá, říká pan předseda. Potom tady mám poslední otázku, která se týká usnadnění obchodu. Je to v návaznosti na balíček, o kterém se vyjednává a mělo by se dojednat, doufejme, na Bali. Před několika týdny Pascal Lamy údajně řekl, že eh, očekávání od té dohody, eh, nebo očekávání uzavření je tak, že z 60% se uzavře. Což není příliš mnoho. Změnila se ta eh, předpověď k lepšímu za těch posledních několik týdnů které by co to řekl? Můžeme skutečně očekávat dohodu o usnadnění obchodu a, a její skutečné naplnění. Dobrá, nejdříve vám děkuji všem za širokou paletu náročných otázek. Já se vynasnažím na ně odpovědět. Nejdříve, jak říkáte, abychom trochu tu omáčku debaty eh, o regionalismu naplňme masem. o tom, jestli je to tedy vhodné pro širší eh, multilaterální eh, spolupráci a pro mezinárodní ekonomiku. Můžete se na to dívat různými způsoby. Řada regionálních snah které probíhají, se eh, předvídala už při vytvoření systému VTO. My jsme eh, v původním GATu eh, napsali pravidla, která byla přenesena do VTO, která uznávají, že je třeba, aby se regiony integrovaly rychleji mezi sebou navzájem, než by se integrovaly globálně. To samozřejmě už předjímalo eh, vytvoření eh, evropského eh, zóny volného obchodu a společného trhu. A my jsme do našeho systému pravidel zabudovali předpoklad, že tenhle proces může být dobrý, ale musí být nějakým způsobem slučitelný s zásadami nediskriminace globálně. Takže tarifní bariéry a netarifní bariéry a jejich snižování na regionální úrovni ano, ale eh, je také možné, že se tím také vytvoří eh, interní soudržnost na úkor vnějších partnerů. Všechna eh, regionální ujednání nebo bilaterální nebo plurilaterální Eh, ujednání jsou eh, ve své eh, povaze preferenční ujednání. Pokud byste se nedali preference, tak to uzavírat nebudete. Nicméně to neznamená, že tímto už pak nemusíte dodržovat dohody, jako je VTO. To znamená stejné zacházení jako podle pravidel v VTO. A do značné míry Tak to probíhá regionalizace. Jeden řečník říkal, že čím více preferencí se vyjedná, tím méně jsou důležité. Pokaždé, když vyjednáváte nějakou novou dohodu, tak narušujete preference z předchozí dohody. A řada zemí teď uzavřela eh, eh, dohody o volném obchodu se svými největšími dodavateli a největšími trhy. No tak když už se otevřou eh, vůči největšímu trhu, tak by nemělo pro ně být katastrofální to udělat i pro další menší dodavatele. Teď máme už přes nějakých 300 dohod o, vol, o volném obchodu nahlášených v našem mechanismu. Někteří komentátoři eh, říkají, že je to taková velká mísa špaget. A velkým problémem potom je, jak velkou zátěž přináší právě tohle spletité uspořádání různých pravidel a jejich eh, nespojení do multilaterálního systému. A jeden z velkých úkolů VTO do budoucna je, možná, že v rámci dalšího kola, protože to by mohlo být o konsolidaci eh, zisku regionální integrace do multilaterálního systému. a integraci těch regionálních do našeho celkového systému VTO? Tak to je možná taková otázka. Potom, eh, hm, jestli eh, VTO nemizí. Já bych to řekl takhle. Bez ohledu na všechny ty bilaterální a regionální ujednání, tak největší vztahy eh, obchodní Mm, ve světě se řídí podle pravidel VTO. To se možná změní, pokud EU uzavře dohodu s USA, ale pokud se podíváte, tak obchod Evropy a USA probíhá podle pravidel VTO, stejně tak jako váš obchod s Čínou, s Japonskem, s Brazílií, s řadou e, dalších velkých ekonomik ve světě. Takže Tedy bez ohledu na tento typ ujednání, tak multilaterální systém je eh, pořád jedinou cestou pro řadu zemí, eh, jak zajistit, aby eh, jejich obchodní partneři dodržovali základní zásady nediskriminace. Řada lidí nerozumí zásadě mezinárodního obchodu pro eh, národní eh, přístup, která je zakotvená ve VTO. Ano, takže tady máme eh, složité překlívání multilateralismu s dalšími regionálními uspořádáními, ale já si myslím, že to neumenšuje VTO. Pokud se podíváte na počet sporů eh, před VTO o tom, jak systém vyrovnávání eh, sporů narostl, eh, pokud jde o důvěryhodnost a sílu, v současné době jsou desítky případů, které se tam řeší, tak to neukazuje na to, že se ten systém odebírá do zapomnění, ale naopak velké bilaterální dohody a jejich důsledky teď. Pokud se podíváte na dvě největší eh, ekonomiky, americkou a evropskou, tak pokud oni si vyjednaní dohodu o volném obchodu úspěšně, tak by to zásadně dopadlo na ten multilaterální systém. Já bych doufal, že tedy pozitivně, ale uvidíme, co se bude dít v tom procesu jako někdo, eh, kdo eh, pracoval na bilaterální stazích EU a USA, můžu říct, že nezávidím vyjednavačům jejich práci. Takže může se to stát, změří, ovlivní to smýšlení v rámci systému VTO o tom, jestli eh, ta nebo jiná preference působí problémy, kde jsou rozdíly mezi EU a USA a pravidly VTO, nebo tím, jestli jiné země v zásadě tímto způsobem eh, si budou chtít eh, vyjednat eh, cestu do nějakého jiného jednání. Tohle není mimochodem i jediná věc, která se vyjedná. Podívejte se na TPP a EU vyjednává také s řadou dalších s Latinskou Amerikou o zóně volného obchodu. Takže to by mohlo mít pozitivní dopad na multilateralismus časem. Všechno je třeba poměřovat časem, abychom pochopili v toho rozměr. Potom pokud jde o pravidla VTO a to, jak zohledňují současné změny a modernizaci, to je důležité v řadě ohledů. Pokud se podíváte na oblast obchodu a životního prostředí, tak VTO se vyvíjí dlouhá léta v oblasti eh, životního prostředí a pravidel pro něj. Eh, ekologické ohledy a obchodní ohledy se tam eh, slaďují. V rámci kola z Dauha se vytváří eh, lepší soulad mezi VTO a mezinárodními ekologickými dohodami. Změny klimatu. Já si myslím, že Nakonec to přijde i eh, před VTO. Tady se samozřejmě nevyjednává o VTO, tedy o klimatických změnách, to si musí vyjednat vlády eh, sami tu otázku, co udělat ke snížení emisí skleníkových plynů, ale jednoznačný dopad tohoto na obchodní pravidla musí být eh, zohledněn v nějakém procesu VTO. Jedna z věcí, které budeme potřebovat, abychom zajistili větší soustavnost v ekologických otázkách na, mezi, na globální úrovni, je právě lepší soulad mezi ekologickými a obchodními pravidly. Pro poslance, kteří eh, pracují v tomto systému, si myslím, že je obecně náročné, že eh, VTO je nyní institucí, která stále více, více přihlíží k politickým podnětům. Jak tomu dochází? V řadě eh, ohledů. My jsme eh, typická mezinárodní organizace, u nás jsou členy akorát eh, státy, ty spolu vyjednávají, ale zároveň stále častěji máme nejen příležitost, ale i povinnost jednat mezi institucemi VTO. a eh, nevládními eh, organizacemi i parlamenty. Pokud se podíváte na naše eh, veřejné fórum, které míváme jednou za rok v Ženevě, tak tam se nám národní parlamenty hodně účastní. A to má dopad samozřejmě i na státy, které naslouchají těmto debatám, na vlády tedy. Potom se se ptali na takové věci, jako jsou eh, jako vyhý, daňové úniky. Vlastně to šířeji regulace eh, finančního odvětví a její dopad na mezinárodní obchod. Jde o to, že v rámci systému eh, GATT VTO je málo pravidel ohledně zdanění. A dokonce se tam eh, debatuje o tom, jestli exportní daně jsou v souladu s dohodou. A to je oblast, eh, kde možná bude nějaká stále širší debata, ale nejde o to, že by VTO tam hrál nějakou historickou roli. Ve finanční regulaci určitě ne. VTO v historii byla, byl soubor dohod, které se týkaly do značné míry mm, transakcí eh, se zbožím přes hranice. Do služeb jsme expandovali eh, až v polovině 90. let eh, v urugvajském kole. A těžko říct, že by ministři financí světého chtěli udělat fórum i pro věci, jako je daně a daňové úniky. Nicméně ta práce, která probíhá v G20 třeba z ohledně finanční regulace ukazuje, že je třeba se zabývat eh, i jinými věcmi než čistě obchodní transakce. To znamená cla a tyhle ty věci, které VTO řeší. VTO eh, byla úspěšná eh, s vytvořením systémem, systému pro řešení sporů a pravidel pro to. No proč neexpandovat jinam, eh, se někdo ptá, ale já si myslím, že ještě to bude velký kus práce předtím, než se státy budou připravené podřídit Eh, souboru mezinárodních plavidel v něčem takovém, jako je zdanění. Pamatujte na to, jaké problémy máte vy v Evropě s eh, různými daňovými systémy a jejich eh, střety a otázkou, jako je vyhýbání se daním. A potom se dostávám tímto i k digitální ekonomice. Jenom mimochodem, ta debata k zúčastněným stranám. To se týká soukromých zúčastněných stran, ale Samozřejmě oni uvádějí, že je třeba si uvědomit, že e, digitální ekonomika mění povahu transakcí, se kterými se mezinárodního obchodu, tedy transakcí. Dlouho jsme se bavili o elektronickém obchodu, který zahrnuje e, řadu otázek souvisejících s digitální ekonomikou v mnoha případech. je nakonec hlavní otázkou, jaká národní omezení a politika existují, pokud jde o elektronický obchod a zdanění těch transakcí. Ale také stále více transakcí na VTO se týká pravidel VTO. Zatím jsme tam neměli žádný spor, ale nepřekvapilo by mě, kdyby se najednou o těch otázkách začalo nějak eh, šíře jednat. A potom eh, ta, eh, to před, ta předpověď ohledně usnadnění obchodu. Já bych rád věřil, že se nám daří pokročit k té dohodě na Bali, ale ve skutečnosti to ještě vázne v řadě ohledů. Jedná se, a asi nejlepší co by eh, zástupce VTO eh, bude asi, eh, že k tomu nic dál neřeknu. Jednou někdo řekl, že dobrý diplomat se dvakrát rozmyslí, než nic neřekne. A já tady nechci zaujímat žádné konkrétní stanovisko, ale akorát řeknu, že doufáme, že bude možné dohodnout se eh, na Bali. Byl by to jednoznačně byla by to ukázka eh, toho, že na VTO jsme schopni ještě se dohodnout o něčem. Děkuji, budeme pokračovat s bodem 23. Pořád se to týká eh, globálního obchodu a jde o výměnu názorů které se týkají dokumentu, tedy zprávy, panelu eh, pro definování budoucnosti v oblasti obchodu, který svolal v roce 2012 generální ředitel VTO Pascal Lamy. A tento panel tedy nedávno vyprodukoval zprávu, bylo to 24. dubna. Eh, exempláře si můžete obstarat v angličtině či francouzštině. A naším cílem dnes je mm, vlastně vést první diskuzi o této zprávě, tedy výzvy zbližování. A my zde máme pana Reinharda Klika, který je asistentem Eh, konfederace Business Europe, té mm, federace tedy Združení eh, evropských podniků. On byl také jedním z panelistů a on se zapojil právě aktivně do tohoto procesu. Pascala Lamiho, potom pan Krik, který je také předsedou pracovní skupiny Business Europe VVTO pro VTO a po úvodu poté opět si vezmou slovo. You cannot say. Okay. Okay. And he will follow by... Poté bude následovat paní Julia Rogensen, Judith Jorgensen, která je naší již zavedenou eh, eh, zavedeným hostem ve výboru a začneme nejprve hostem, hosty tam. Reinhard, vy máte slovo, takže prosím, uveďte toto významné téma. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost představit vám hlavní prvky této zprávy Budoucnost obchodu. <coughs> Pan Truman mě požádal, abych ho dnes tady zastoupil. On se omlouvá, že zde nemůže s vámi být. A zhruba řečeno, tato zpráva je zajímavým, zajímavým rezime stávajících výzev multilaterálního systému. A teď, když jsme si vyslechli tu, tu diskuzi, tak vidíme, že některá ta témata, který by se zabýváte, také naleznete v této zprávě. Vzhledem k tomu, že tato zpráva jde za rámec stávající problematiky DDA, tak není překvapením, že tam nenaleznete žádné návrhy, jak vyřešit problémy DDA. Tato zpráva je spíše zprávou, která poukazuje na systémové problémy. Například bere do úvahy eh, novou realitu obchodu a eh, nová realita obchodu, především ty globální hodnotové řetězce. VTO musí nalézt eh, odpověď právě na tu změnu, globální změnu hodnotových řetězců. Když se podíváme na tedy tu novou realitu obchodu, to znamená, ty výrobky v podstatě se vyrábějí globálně, světově, tak si klademe otázku, jak pravidla mezinárodního obchodu by měla podpořit tyto globální řetězce, které vytváří hodnoty. Otázka jsou tarity, tarify, odstraňování bariér, netarifních bariér, služby, investice, e, ob, usnadňování obchodu. A VTO by se měla snažit o komplexní liberalizaci tarifů v celé globálním řetězci, především eh, co se týče těch eh, nefinálních výrobků. Například, tedy můj osobní názor je, eh, liberalizace cel tarifu pro třeba ekologické, environmentální výrobky, tak to asi nevyřeší tu otázku liberalizace světového hodnotového řetězce. Třeba když se podíváte na to, kolik je potřeba výrobků pro to vůbec, abychom mohli vyrobit solární panel nebo větrný mlín, a tak asi pochopíte, a proto kladu tu otázku, jak, jak je to s eliminací cel u finálních výrobků. Samozřejmě liberalizace je dobrou věcí, ale bylo by to daleko lepší, kdybychom vzali do úvahy celý ten výrobní řetězec. Já nebudu hovořit o detailech eh, druhé a třetí kapitoly zprávy. Tyto kapitoly jsou velice užitečnými pro účely statistik, o globálním obchodu, o, hovoří o výhodách liberalizace, o otevřenosti obchodu. Já bych ale se zaměřil na další významné téma. Netarifní překážky obchodu. Tarify existují a nadále brání volné výměně obchodu, ale klesají ve srovnání s, eh, s větší rolí restriktivních netarifních opatření. Eh, všichni členové panelu se shodnou na tom, že VTO musí nalézt způsob, jak řešit tento problém, abychom eh, skutečně drželi krok s vývojem 21. století. I vy ve vašich diskuzích o tom hodně hovoříte. Jde o to nalézt rovnováhu mezi regulací, která je odůvodněná, která je odůvodněná důvody veřejné politiky a protekcionismem. Já myslím, že těžko bude nalézt tuto rovnováhu. Zpráva je v tomto velice jasná. Pouze je třeba řešit diskriminační otázky. Další příklad je absence jasných pravidel hospodářské soutěže datace na energetické suroviny. To je jeden z důvodů, proč právě máme ta e, opatření, defensivní opatření, když některé státy narušují rovné podmínky. Vždycky v Business Europe jsme tvrdili, že bychom měli mít mechanismus mediace, abychom řešili ty netarifní překážky i v rámci vyjednávání v Doha. To bude prostředek pro řešení Eh, takových eh, tedy eh, menších sporů, bez toho aniž bychom se museli obracet na systém řešení sporů VTO. Tento mechanismus by mohl být dobrovolným mechanismem, který by řešil spory, problémy, které právě způsobují netarifní opatření. A teď velice stručně třetí kapitola zprávy. <clears throat> to je budoucnost VTO. Vždy se říkalo, že eh, podporujeme ty základní principy nediskriminace, mm, eh, eh, tedy ta doložka nejvyšších výhod, transparentnost. Tyto principy musí být zachovány, tak abychom dále mohli otevírat obchod na světovém měřítku, ve světovém měřítku. E, i souhlasíme s tím, že je třeba přijímat rozhodnutí konsensuálně. Nicméně pro, pro důvody transparentnosti často členové VTO jsou proti a pokud jsou proti, tak by měli jasně říci své důvody. Dále, dále ty dohody o preferenčním zacházení. Nyní dochází k liberalizaci obchodu, ale spíše na úrovni bilaterální než na úrovni multilaterální. Ale ty dohody o preferenčních eh, výhodách také mohou eh, eh, podpořit obchod, ale je zde určité riziko, ale pokud se tím otevírá trh, tak je to pozitivní. A vždycky zde máme příklad, jako třeba je teď ten návrh mezi USA a EU. Takovéto smlouvy o volném obchodu mohou tedy Eh, vylepšit liberalizaci obchodu a takovéto smlouvy také i mohou stimulovat obchod se třetími zeměmi. A eh, kromě toho, tyto dohody by neměly být exkluzivní, neměly by vylučovat eh, jiné a například nedávno jsme viděli, že i Japonsko přistoupilo k TPP. Takže bez ohledu Eh, na, že jsou zde obavy, že z toho vznikne tedy taková směsice prapodivná, tak já mám jistotu, že VTO do budoucna bude mít větší a větší roli a důležitost. Proč? Když se zamyslíte takto, že TPP a ty TTIP skutečně se stanou skutečně smlouvami 21. století, tak to bude takový vzor pro budoucí vyjednávání ve VTO. Pokud budete více skeptičtí a pokud budete mít za to, že ty dohody o preferenčním obchodním zacházení vytváří příliš mnoho rozdílů, divergencí, tak a že potom se to bude muset nějak vyřešit ex post. A jak se to bude dělat? No pouze zde existuje jedno možné fórum a to je VTO. A v neposlední řadě, pokud všechny ty přístupy F, FTA selžou, já doufám, že ne, pokud ano, tak budeme muset opět se obrátit do Ženevy. Dámy a pánové, v tomto ohledu všechny cesty vedou do Ženevy. Tato zpráva také i zahrnuje celou řadu témat, které jsou velice relevantní pro budoucnost VTO. Zaměřím se na čtyři. Za prvé vývozní restrikce, restrikce, o tom již hovořil pan Jerksa. Potom VTO musí řešit eh, vývozní restrikce, to o tom se hovoří ve zprávě, potom eh, exportní vývozní kvóty jsou zakázány, ale eh, zdanění ne. A jak je to se systémem dvojího, zdara, dvojích cen pro přírodní zdroje? Politika hospodářské soutěže nerovné podmínky hospodářské soutěže mezi státními podniky a soukromými podniky. To je pořád problém. Měly by pravidla mezinárodní hospodářské soutěže také existovat? Měla by tato pravidla se vztahovat na státy? Na, já některé státy bych považoval za státy, které se chovají proti hospodářské soutěži. Potom investice. To jsme měli původně v programu v Dauha, ale pak to z toho vypadlo. Když se podíváte na celosvětové hodnotové řetězce, tak pochopíte, jak, je, jak jsou tyto investiční smlouvy důležité. A možná asi bychom měla mít, měli mít takové multilaterální investiční smlouvy. A v neposlední řadě role sekretariátu. Zpráva jasně říká, že sekretariát VTO by měl mít silnější roli. Samozřejmě to je organizace, eh, kterou řídí členové a členům se nelíbí ta myšlenka, že sekretariát by měl mít silnější roli. Ale když se zamyslíte nad třeba smlouvami o preferenčním zacházení, tak <clears throat> některé tyto smlouvy podle mě vůbec nerespektují pravidla VTO a nikdo je nenapadl zatím. E, e, nikdo nepřišel s tímto sporem a já se ptám, proč? Měl by tedy sekretariat VTO mít tu roli, že by je napadl jakožto strážce smluv? Mm, v Evropě by to asi snadno prošlo, tato myšlenka. A nakonec. Tato zpráva apeluje na konvergenci obchodních režimů mezi členy VTO, na, apeluje na konvergenci, zbližování těch multilaterálních systémů a bilaterálních systémů, e, apeluje na zbližování mezi e, národními obchodními politikami a mezi obchodními e, netarifními opatřeními. Dámy a pánové, toto byla velice stručná prezentace dost obsáhlé zprávy, Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Samozřejmě ta zpráva je velice rozsáhlá, příliš na to, abychom tady všechno stihli probrat. Je to téměř 50 stránek, nicméně toto bylo velice zdařilé schrnutí. A paní kolegyně z komise, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání na dnešní jednání. Jak víte, tak ta práce, která se provádí v IPU ohledně mezinárodních víceúrovňových systů, eh, obchodních systémů, je pro nás velice důležitá, zajímavá. Chtěla bych vyjádřit svoji vděčnost za tuto zprávu, vynikající zprávu, kterou panel vypracoval, ale také bych chtěla poděkovat panu Lemimu, generálnímu řediteli VTO, za to, že vůbec toto celé uvedl do pohybu. Podle eh, našeho názoru je to transparentní, široký přístup a podle nás tedy vyústil v tuto vynikající zprávu, která je vhodným přispěním do té všeobecné debaty o roli víceúrovňových obchodních systémů. My v Evropské komisi i EU věříme právě v to, že v obcho- ve světovém eh, obchodním systému je zásadní role takovýchto eh, multilaterálních vztahů a chceme je dále posílit. Je to veřejný statek podle našeho názoru a proto my všichni členové VTO bychom měli eh, jeho podpořit všemi možnými zdroji a je to důležité právě proto, že v dnešní době mezinárodní hospodářské systémy a obchodní toky se potýkají celou řadou nástrah. O tom jsme samozřejmě také už hovořili. Tato zpráva se snaží reagovat na tyto výzvy a vytvoří eh, takový základ pro další diskuse. Tato zpráva velice zajímavým způsobem zobrazuje hlavní problémy a výzvy a také obsahuje doporučení, která jsou rozdělena do čtyřech hlavních tematických celků, o kterých pohovořil pan kolega, když tuto zprávu prezentoval. Já bych se chtěla zaměřit na první z těchto hlavních oblastí, a sice jak pokročit dál v té rozvojové agendě z Doha. Já se chci na to zaměřit, protože podle našeho názoru je to zásadní otázka pro VTO a možné ukončení eh, kola jednání v Doha je nezbytným předpokladem pro ozdravení VTO, posílení VTO a potom bychom se teprve mohli eh, zaměřit na ty dlouhodobější otázky, které zpráva také eh, zaměřuje. Když nedokončíme kolo jednání v Doha, tak si myslíme, že to skutečně hrozí tím, že důležitost toho hlavního programu nahradí jiné druhotné otázky a pozornost se odvede od těch klíčových principů, které eh, jak si eh, tvoří ten více vícelaterální, multilaterální obchodní systém. V této zprávě panel neposkytuje žádné konkrétní eh, doporučení, která by se týkala přímo kola jednání v Doha, ale hovoří o reciprocitě a flexibilitě, které jsou důležité a které by zohledňovaly různé podmínky různých členů. Eh, reciprocita a flexibilita to je i téma, které u nás je důležité v několika posledních desetiletí a právě pokud jde o jednání o DDA, je toto velice důležité. Tato otázka flexibility a reciprocity, to je důležité i v jiných oblastí, v oblastech například usnadňování obchodu, kde se snažíme eh, nacházet inovativní řešení. Myslíme si, že když se že tedy boj s tímto problémem by měl být zásadní pro nás všechny. A jak to eh, říkal už sám pan Lemy v minulosti, musíme se eh, rozhodnout, jestli eh, chudé země jsou země, ve kterých žije čím dál více bohatých, nebo naopak bohaté země, ve kterých žije příliš mnoho chudých. Také je třeba se zaměřit na nová témata, na které, na které se VTO může zaměřit, třeba možná reforma. Toto jsou tady všechno doporučení z této zprávy, jsou relevantní, ale myslím si, že je třeba se zaměřit na dokončení jednání o ADD a abychom tady toto měli uzavřeno a mohli se podívat na další témata. A tedy se vracíme k té klíčové otázce, jak tady znovu nastartovat tato kola jednání i dnes, vlastně, když tady ho spolu hovoříme, tak existuje riziko toho, že vlastně v toto kolo jednání nevyústí ani v základní závěry, o kterých by se dále mohlo, mohlo hovořit v prosinci. A že tedy tato iniciativa ztratí na významu a to samozřejmě by nám mělo činit starosti. V tomto kontextu je podle nás opravdu znepokojivé, že VTO zdá se stále tady hraje eh, takovou taktickou hru, protože v tuto chvíli v Ženevě je taková situace, kdy eh, vlastně úspěch eh, těch jednání o usnadňování obchodu, že ho zatím nebylo možné dosáhnout kvůli malému počtu členských států, které toho využívají jako páku pro jiné typy jednání. Ministři se schova, eh, tedy shodli na tom, že osm eh, ministerských konferenc, osmá konference, která byla v roce 2011 v Ženevě, že byla že dosáhla poměrně skromného cíle. Teď máme tedy také skromný cíl uzavřít toto jednání, abychom mohli se podívat dále, ale máme obavy z toho, že pokud členové VTO nedosáhnou dohody u něčeho tak jednoduchého a užitečného, jako je právě usnadnění obchodu, tak jak můžeme očekávat, že členové budou schopni se dohodnout u těch obtížnějších otázek, jako například přístup na uh, trhy, uh, liberalizace v oblasti služeb a tak dále. Stále více tady eh, členských států si uzavírá bilaterální dohody v různých oblastech. Teď ještě k těm regionálním uskupením a našemu k našemu zapojení do bilaterálních dohod. Ano, my jsme se eh, začali účastnit i vyjednávání multilaterálních, plurilaterálních a jsme si vědomi toho, že tato úsilí může vést eh, k nějakému ohrožení, ale podle nás to je právě prostředek pro to, jak si připravit půdu pro další kolo vyjednávání v rámci VTO. My očekáváme, že když vyšleme jasný signál toho, že jsme ochotni otevřít svoje eh, trhy se zbožím i službami a potýkat se s těmi komplexními regulativními otázkami, tak tím možná nastartujeme další kolo jednání v Ženevě a to je tady taková hlavní myšlenka, která stojí eh, za tím, že se těchto jednání vůbec účastníme. Tyto iniciativy budou muset na globálním eh, úrovni najít společného jmenovatele. Samozřejmě tady může hrát svoji úlohu VTO, dnešní tedy eh, řetězce hodnot a strukturální změny skutečně eh, vedou k tomu, že spolupráce v rámci VTO je velice důležitá a tady souhlasíme tady se závěrem zprávy a sice že práce v rámci VTO by skutečně měla pokračovat, protože její téma, její program je nadále velice důležitý. Cíl v krátkodobém, střednědobém hledisku je jasný. Musíme uspořádat úspěšnou devátou ministerskou konferenci, tak, abychom mohli eh, úspěšně dokončit eh, rozvojovou agendu z Doha a doufejme, že tady se nám podaří tím dosáhnout úspěchu i té globální, eh, toho globálního tržního eh, programu. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji. Dovolte, abych teď vyzval hosty z IPU, aby se také vyjádřili na půdě Evropského parlamentu a prvním žádost o slovo je od Helmuta Šolce, z Evropské sjednocené levice. Prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Řeknu to stručně, protože nám je všem jasné, že eh, předložení tohoto dokumentu je příprava na ministerskou konferenci VTO a o tomhle se nebude jednat jenom jednou, ale mnohokrát nebo celou dobu do prosince bude tedy několik příležitostí a já myslím, že všichni potřebujeme, aby ta debata o, o tom dokumentu zintenzivnila. Mám pět konkrétních problémů, na které se zde poukazuje. Za prvé na straně 6 a 12 se odkazuje na eh, pomoc za eh, obchod. A říká se, že potřebujeme eh, proces, kdy se dostaneme od pomoci k obchodu. A tedy k investicím do obchodu. Chtěl bych se zeptat, jak by tohle mělo fungovat? Jak by to mělo být zařazeno do struktury VTO. Za druhé, už jsme zahájili eh, nebo už jsme spojili ty výzvy k více eh, tedy mnohostrannému eh, obchodnímu systému k TPI e a tak dále. A tady najednou na stránce 25-26 se hovoří o netarifních opatřeních, která stále více ovlivňují výsledky obchodování. A chtěl bych poukázat na to, že stále více víme, že obchod by měl tedy být v souladu s eh, obecnou hospodářskou politikou a řadu členských států. To znamená, že členské státy mají národní ekonomické strategie, a, tam se hovoří na konkrétních, eh, o konkrétních nástrojích hospodářské politiky, které souvisejí i s eh, projednávaným tématem. A při vyjednáváních bude problém a tedy eh, překonat ty dlouho dohodlé, eh, dohodnuté zásady eh, západní ekonomiky, ale samozřejmě ta musí zůstat dostatečně silná na to, aby mohla přejít k multilaterálnímu funkčnímu systému. Takže do jaké míry toto ovlivňuje veřejnou politiku ve členských státech VTO? A také samozřejmě obchod může působit směrem k větší rovnosti, jak je to napsáno na straně 13. A k tomu já bych se ještě vrátil. Je to opravdu eh, tak, že obchod snižuje ceny v eh, národních ekonomikách? Opravdu obchod eh, v každém ohledu přispívá k větší rovnosti mezi členskými státy. Hospodářský rozvoj členských států je velice konkrétní, specifický, jak eh, budeme moci nalézt eh, tedy konkrétní pravidla pro znovu posílení světového systému a potom ještě k zemědělství. I v té prezentaci vidím určité eh, rozpory v závěrech na straně 5 i u toho širšího popisu zemědělství na stránce 35. Takže eh, tam bych vás rád požádal o vysvětlení. Děkuji. Děkuji. A nyní kolegyně Skakeler za zelené. Tentokrát jsem to, uh, doufám, řekl správně. Děkuji a děkuji za představení této velice zajímavé zprávy. Mám dva dotazy a zajímalo by mě, co to znamená ta investice do obchodu. Je také cílem multilateralizovat stávající eh, zóny volného eh, obchodu. Spíš jde o to, abychom se dostali do toho vícestraného eh, systému v současné době. A eh, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký argument pro to, že by eh, rozvojové země byly pro takovouhle konvergenci, která se tady navrhuje. A za druhé, tak trochu tímto směrem zde se hovoří o dvou singapurských otázkách, které byly eh, v jádru selhání kankunského kola v roce 2003 a proti kterým se ještě eh, rozvojové země staví. A sice multilaterální investiční dohoda a eh, obchodní pravidla, o kterých se tam jednalo. Čili proč znovu navrhujete tyhle věci které byly eh, kontroverzní VTO a které nezískaly podporu rozvojových zemí. Změnilo se něco v poslední době? Děkuji. A pan kolega Des za EVP. Děkuji, eh, pane předsedo. Já mám jenom stručnou otázku na komisi. Myslím, že v říjnu 2010 ve Štrasburku jsme eh, dvoutřetinovou většinou, který eh, se to týkalo eh, vyjednávání DEMA a Mercosur, schválili závěr a sice, že vyzýváme komisi, aby přijala cla zemědělská do Evropy jenom pokud nebo pardon, aby, aby připustila dovoz do Evropy jenom v případě dodržení eh, příslušných eh, ekologických pravidel a ochrany životního prostředí, eh, práv zvířat a tak podobně. A proto totiž prostě nelze, abychom v Evropě měli ten nejpřísnější, tu nejpřísnější úpravu insekticidů na světě a potom si nechali dovážet Eh, výrobky ze zemí, eh, kde se tyhle věci smějí běžně používat, to, co je u nás přísně zakázáno. Takže na tohle musí komise pamatovat také. Já nevidím, že by tady byl žádný kolega z IPU, kde by se hlásil. Takže Nikol Rinaldi z Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, vám za tu zprávu. Myslím, že Řada závěrů této zprávy už je eh, velice zajímavá a pozitivní, ale eh, rád bych položil několik dotazů k ní. Čemu konkrétně? Myslím, že když má být eh, mezinárodní obchodní dohoda úspěšná, ať už je bilaterální nebo multilaterální, musí tam být přiblížení všech stran v řadě opatření, která je třeba přijímat a uplatňovat na národní úrovni. A já jsem se chtěl zeptat, jaké posouzení máme v této oblasti. Konkrétně si myslím, že eh, když máme více obchodu, budeme moci mít více pracovních příležitostí, více příležitostí pro všechny za předpokladu, eh, že bude mít dobrý fiskální systém na národní úrovni, což by v podstatě bylo eh, součástí redistribuce nákladů. Nebo ať už je eh, nezbytné cokoliv k boji s korupcí, která je vždycky takovým trochu svodem. A tam máme odlišné zkušenosti. Eh, je tady eh, explicitní eh, odkaz na boj s korupcí, za který VTO nezodpovídá. Tam jde spíš o úroveň subsidiarity, a tedy na, národní úroveň. Je to vlastně předpoklad toho, aby obchod byl úspěšnější. A třetí úroveň, zapojení veřejného mínění prostřednictvím státních organizací, odborů, různých podnikatelských svazů. A tady máme uh, různé zkušenosti v jednotlivých zemích s různými dohodami. A také e, záleží na parlamentu. Někdy e, je plně zapojen, někdy e, je naopak v konkrétní zemi a které marginálním. Takže musíme se zabývat různou národní politikou, kterou bude třeba zavést, aby v obchod uspěl. Uh, Lord Harrison, on behalf of IPU. Well, Mr. President... Lord Harrison's IPU. Pane předsedo, v podstatě eh, mi slovo vzal eh, pan Jerksen, že členové parlamentu jsou nejblíž lidem a poněvadž jsem zde mezi evropskými kolegy eh, a v podstatě jsem zde s kolegy, kteří v parlamentní konferenci zastupují další kolegy, takže já mám, mně se líbí ta část exekutivního resime, které hovoří, která hovoří o tom, že musíme oslovit veřejnost a dotčené subjekty a zde i mm, komise, říkám na adresu kolegů, kteří mm, prezentovali zde a na adresu komise, jak toho dosáhnout. A mm, zde e, i e, kolegové z IPU jsou tedy i příkladem toho, jak oni jednají s nevládními organizacemi, s odbory, s veřejností a diskutují s nimi o obchodních věcech, které jsou velice důležité pro ekonomiku jednotlivých států. A závěrem bych řekl, že ve sněmovně Lordu nedávno právě jsme uh, Eh, měli taková jednání s nevládními organizacemi a dalšími, kdy eh, v, jaksi eh, v rámci příprav na ministerskou konferenci a by v Evropském parlamentu, já myslím, pokud to chápu, tak jste, jste měli pana Dechuchta dopoledne a vy tady jste na to zvyklí určitě. Mm, takže to je to, co sjednocuje nás, poslance. Určitě naše zkušenost je eh, zkušenost, kterou můžeme doporučit všem. Dnes dopoledne jsme zde měli pana komisaře, což je velice běžné. Pravidelně s ním vedeme živé diskuze. On je eh, komisařem odpovědným za obchod. A teď, abych, dovolte, abych položil otázku upřímně. Já jsem byl trochu zklamán Eh, tím, že z této zprávy neplynou nějaké konkrétnější návrhy. Otázka je taková, tedy tento produkt eh, vznikl kvůli tomu, že členové panelu úmyslně nechtěli se do toho pouštět a nebo, eh, nebo to jenom svědčí o tom, jak daleko jsme dospěli s porozuměním toho problému a jak daleko jsme dospěli s recepty, jak to řešit. A jaká eh, je tedy mm, vaše reakce? Jaká, jaké jsou reakce tedy v kuloárech VTO na tuto zprávu? Máte o tom nějaké povědomí? Opět dám tedy slovo A ještě tady mám další žádost o slovo, tak prosím. Uh, prosím, máte slovo, můžete se představit. Michel Nazal z Jordánska. Zpráva, mm, jak právě jste řekl, obecně <clears throat> pokrývá jednotlivá témata, ale ne konkrétně. Já hovořím ze zkušenosti z Jordánska situace v Jordánsku a s okolními státy, tak ty mají levnější energii, levnější náklady, což mm, znamená, že se to týká průmyslu jejich nákladů, což má dopad hned na obchod a potom i sou, sousední státy, které nám neumožňují volný pohyb, což znamená, že mají v podstatě výhodu nad jordánskými eh, produkty. A Jordánsko jako první z arabských států podepsalo VTO. Máme hodně problémů proto a ty e, obecně se zmiňují v těch kapitolách, ale ne konkrétně. Máme pocit, že mnoho e, průmyslově vyspělých států mají, má větší profit, prospěch e, z VTO více. Z toho profitují než rozvojové země jako Jordánsko. A takže bychom rádi znali detailnější náhled na problematiku, která se týká spíše rozvojových států než těch rozvinutých. Děkuji, pane Lazale. Asi tento panel se obávám. Eh, nevyprodukuje nějakou druhou zprávu k tomu. Takže teď naši řečníky, řečníci jako první pan Pik. Pajzař. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že první otázka Aid for Trade. Pokud se podíváte na to z pohledu, že budou existovat smlouvy o usnadnění obchodních výměn, tak to je hezký příklad toho, jak lze Eh, investovat do budoucna především v rozvojových státech do oblasti, jako je životní prostředí třeba, kdy bude snažší tedy a rychleji bude možné zboží dostat přes hranice a <clears throat> bude prospěšné. Nevím, zda jsem pochopil otázku o, na netarifní opatření. Domnívám se, že pan Jarksa jasně, pan Jarksa jasně řekl, že v podstatě VTO je takovým politickým prostorem. A především jsme to viděli v oblasti e, řešení sporů, e, které se řeší na půdě VTO. A samozřejmě jak se ptal pan Scholz, e, tak ohledně tedy kvality, ale ohledně rovnosti, pardon, ohledně rovnosti, tady můžeme tam mít pochybnosti, ale když se ruší bariéry, překážky, tak to vždycky určitě vede eh, k větší liberalizaci a doufejme i k většímu blahobytu. Jsou zde rozpory, pokud jde o zemědělství a naše politiky. Ve zprávě se říká, podle mě, že máte dostatečné možnosti vytvářet své politiky, takže zde nenastane takový rozpor. A teď další otázka. Investice. Co se změnilo? Když se podíváte na posledních 15 let, tak jedna věc, která se změnila, o té zpráva mluví, to je ten globální hodnotový řetězec to, jak obchodujeme dnes. Pokud chcete zvýšit tento globální hodnotový řetězec a když dospěte k závěru, že vlastně ty výrobky se vyrábějí globálně, potřebujete takové investiční dohody. Ty státy, které participují na tom řetězci, takže nemají pocit, že když mají ty investiční smlouvy, které ratifikovali, takže mají pocit, že snad neprofitují z toho globálního hodnotového řetězce, takže asi by z něj neprofitovali, kdyby je neměli. Dobře, za posledních 15 let došlo k určitým změnám, <clears throat> které BTO v roce 2001 nebralo do úvahy. A zpráva teď eh, se podívám na otázku o transparentnosti a korupce, takže zpráva jasně říká, ty vlády, které eh, máte, samozřejmě, eh, tak tam platí, že je vždycky lepší, aby zde existovaly obchodní vztahy, ale transparentnost je nutným předpokladem. Konvergence, zbližování různých základů, na kterých se vytváří politiky. To je téma velice zapeklité. Do jaké, jaký prostor dáte a, a která regulace či která opatření, opatření porušují obchodní pravidla, to je právě o té správné rovnováze samozřejmě je zde velký prostor pro vytváření politik. A když se podíváte na mechanismus řešení eh, eh, sporu a judikaturu toho orgánu, který řeší spory, tak věci, které před 20 eh, lety se mm, považovali za neslučitelné, teď by se za neslučitelné nepovažovali již. Takže zde jsme zaznamenali určitý vývoj, pokud jde o větší prostor pro vytváření politik nemohu se vyjádřit k zapojení <clears throat> volených zástupců, ale samozřejmě je to velice užitečné a my každý rok jezdíme na to fórum, s nimi diskuse jsou zajímavé a diskutujeme i s jinými subjekty samozřejmě. Vždycky je zde taková tendence, že podniky jednají mezi sebou, nevládní organizace také, ale za poslední tři roky eh, jsme vedli velice Eh, zajímavé diskuze eh, v rámci tohoto veřejného fóra bez samozřejmě konkrétních výsledků. <clears throat> Tady reaguji na vás, pane předsedo. Vy jste zklamán, že nevidíte konkrétní výsledky nebo konkrétní návrhy. Když si to přečtete, pečlivě zjistíte, že tam jsou určité závěry, ale možná nejsou dostatečně konkrétní. Ale pokud bychom byli konkrétní, tak by nás linčovali asi. <clears throat> Protože by nám řekli, to jsou návrhy, které nelze převést do praxe. Samozřejmě máte pravdu, ale kde je politická vůle, aby VTO se posunulo vpřed? Je zde nějaká politická vůle? Já myslím, že to je, eh, jak si my jsme úmyslně se drželi zpátky s touto zprávou a možná, že se vám zdá, že těch návrhů tam je málo, ale když se podíváte tak eh, třeba podíváte se, jak je to z DDA nyní, tak zpráva nám ukazuje, že je zde celá řada témat, o kterých bude třeba ještě vyjednávat po DDA. To jsou důležitá témata. Exportní omezení, investice, například služby. To jsou témata. <clears throat> Samozřejmě, krásná věc eh, s každou zprávou, že zpráva může předkládat návrhy, náměty. A potom členské státy se musí rozhodnout, zda je zde prostor pro konsensus se dohodnout na těchto návrzích. Děkuji, pan předseda říká, děkuji, kolega, kolegyně Jergensen. Bylo řečeno, že některé státy v podstatě si berou eh, Eh, jako rukojmí, tedy ty otázky uvolňování obchodu. Můžete jmenovat, kolegyně? Děkuji, pane předsedo. Radši ne. <clears throat> Já doufám, že tyto státy mm, začnou vystupovat konstruktivněji v Ženevě, takže není nutné, nebu, ne, nebude. Eh, takže mm, teď budu slušná. Zde padla celá řada otázek, spíše na adresu autorů zprávy. Já nechci mm, k tomu vyjadřovat nějaké spekulace, ale některé otázky byly konkrétně na komisi, takže k těm se vyjádřím nejprve a poté obecně k dalším. Konkrétní otázky na Evropskou komisi. Jak je to s naší regulací v oblasti fitosanitární regulace, tedy bezpečnost našich potravin, zde jenom potvrzuji, že v rámci Evropské unie jsme zavedli velice dobrý komplexní rámec sanitární a fitosanitární legislativy, která se vztahuje samozřejmě na veškerý obchod s EU a plně se aplikuje. Takže potvrzuji, ano, samozřejmě aplikujeme naše předpisy a přijímáme další nové předpisy tam, kde to bude nutné pro bezpečnost a zdraví evropských spotřebitelů. Dále. Slyšeli jsme celou řadu otázek týkajících se dopadu obchodu na rovnost a na rozvojové státy. A zde bych vás odkázala na materiál, který poskytl v únoru pan předseda Barroso radě a mimo jiné se tam o tom hovoří, kde apelujeme na význam eh, vnitrostátních regulačních rámců, tak aby státy mohly plně profitovat z příležitostí eh, liberalizace a z toho prostoru, který takto vznikne. Potom otázky, že ta zpráva není hm, detailní, konkrétní, že je spíše obecná ve svých doporučeních. Je zde jedna výjimka, podle mě, a to je oblast týkající se eh, VTO, DDA a to, že je třeba se k tomu postavit flexibilně, podívat se na odpovědnost jednotlivých států a je zde tedy ano, ta doporučení jsou docela specifická, ta doporučení, která se týkají flexibility, když si srovnáme eh, toto s jinými eh, částmi zprávy, které jsou spíše obecné. A možná taková otázka. Znamená to uznání toho, že došlo k významným změnám v globální ekonomice za poslední desetiletí či déle a do jaké míry tyto významné změny mají dopad na multilaterální systém obchodování a jak je vzít do úvahy eh, v jednáních v Ženevě a v tom způsobu, jak eh, se hm, k tomu stavíme a mm, když se se ptal, mm, co si o tom myslí v kuloárech v Ženevě a jaké jsou důvody, proč ta zpráva je tak obecná. Ta zpráva byla předložena VTO a celá řada členů uznala, že zde existují dost velké i názorové rozdíly mezi panelisty, mezi experty a právě proto bylo třeba přijmout obecná široká doporučení kromě tedy té otázky flexibility a diferenciace. Takže to jsou témata, která jsem chtěla e, zde e, vyjádřit. Děkuji, děkuji řečníkům. Ano, takže e, bod to byl bod 23, chtěl bych poděkovat eh, zde tedy našim eh, přátelům z VTO a poděkovat vám můžete samozřejmě zůstat, pokud si budete přát eh, na, zůstat na další body, které se ale netýkají VTO, takže pokud ale chcete odejít, tak budeme pokračovat zítra společně v 10 hodin. A prosím, eh, buďte zde v 9.15, tak abychom zašli včas, protože nás čeká hodně věcí k řešení. Na schůzi řídícího výboru děkuji za účast. A teď se vrátíme k bodu 20.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 are leaving to do it as swiftly and... Chtěl bych požádat všechny, kdo odcházejí, aby to provedli co nejrychleji a nejtišeji, tak abychom mohli pokračovat v našem vyjednání. Ah, okay. Next item again. Item 20. Takže další bod na pořadu jednání je bod číslo 20. Je to stanovisko našeho výboru pro výbor ENVY, který je příslušným výborem. A týká se změny směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Naší zpravodajkou je Josef Andres. A budeme teď hovořit o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k jejímu návrhu stanoviska. Takže ještě jednou žádám o pozornost a vaši pomoc. Josefa, máš slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že to je stanovisko, příslušným výborem je Envy, ale my již na pracovních schůzkách jsme si řekli, že v podstatě je to první stanovisko, eh, které je takové, takovým způsobem průlomovém. Průlomové jde o eh, jakosti paliv a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Dostali jsme z toho tři pozměňovacích návrhů, jejich dost tedy, což ukazuje, jak Významné toto stanovisko je a vůbec ta zpráva, jak je významná. Zde máme různé otázky, které bychom mohli řešit a které řešíme. Jednak eh, jde o uznání výpočtu eh, eh, toho podílu. Víme, že to je diskutovalné téma, my jsme o tom hovořili již při prezentaci, je to neperfektní, ale uznáváme, že je velice těžké to kalkulovat. A potom také je třeba konstatovat, že určitým způsobem je třeba požadovat, abychom měli eh, eh, efektivní a spolehlivé statistiky které potom lze použít. Také si myslíme, že je nutné od roku 2021 počítat CO2 a biopaliva druhé generace musí plnit ale stejná kritéria udržitelnosti jako ta paliva, které jsme měli jako kritéria pro paliva první generace. Zde nemůže být rozdíl. Ten model ale není dostatečně nazrálý podle nás tak abychom mohli hned to začít aplikovat, vzhledem k tomu, že to může mít velké dopady v dohledné budoucnosti. Myslíme si, že je třeba mít určité přechodné období a máme za to, že bychom měli hovořit o určité flexibilitě. Pokud jde o SZP, je velice zajímavé, zde máme jeden pozměňovací návrh, který byl předložen a tom, že e, i obnovitelné zdroje by měly zapadat do výpočtu 10%. E, je pravda, že tím by se změnil i ten celý model, protože samozřejmě to by mělo velký dopad na trhu. E, zdali bychom tedy zde zachovali ta kritéria, multiplikační kritéria, která jsou velice e, komplikovaná pro výpočet, ale je možné, že asi ta eh, biopaliva druhé generace nemají dostatečné eh, motivace, eh, nejsou ty podniky dostatečně motivovány k tomu i vyrábět a proto jsme ochotni předložit pozměňovací návrh, který se bude snažit tento problém vyřešit. Také velice zaj, jsou velice zajímavé ty přínosy, jak zlepšit transparentnost a efektivitu národních systémů, mm, ale zde máme určitý problém. Nevím, zdali tato směrnice je právě tím správným místem, zdali to není v kompetenci členských států náhodou. Zde je třeba to specifikovat, ale komise tedy nám to určitě objasní. Dále, je, já nechci to tady nějak protahovat, je to zpráva docela technická, komplikovaná a e, zde my jsme i měli za sebou různá technická jednání a podle nás měli bychom se pokusit jít vpřed v tom, co nás spojuje a ne v tom, co nás rozděluje. A je třeba se snažit společně naříšt, najít e, řešení problému, e, protože i zde od nás e, komise má velká očekávání. E, komise by nám mohla vysvětlit, jaký model SZP e, chce přijmout a jaký model udržitelnosti chce přijmout, protože to jsou základní kritéria Proto abychom mohli pokročit vpřed. Děkuji. Ano, přes 100 pozměňovacích návrhů to zcela jasně ukazuje, jak vysoký zájem vyvolává toto stanovisko. Takže EPP, Elizabeth Kenstinger, prosím. Děkuji, pane předsedo, a především děkuji eh, paní zpravodajce za úvodní eh, slova. Velice vítám, že eh, na prvním technickém jednání mezi stínovými zpravodaji vykrystalizovaly některé věci, kde určitě budeme schopné dosáhnout dohody zejména pokud je o to krytí a, a kritéria udržitelnosti. E, bude dobré se přiblížit e, tedy e, navzájem svým stanoviskům. Potom ta větší problémová, ty větší problémové oblasti, o, té už hovořila, o těch hovořila paní zpravodajka, je to model ILUK, to znamená model výpočtu a také to takzvané vícečetné cílení. Už eh, jsme k tomu měli rozpravu tady, nebo respektive prezentaci. A, a eh, téma také projednávalo eh, řada dalších výborů. A komise v některých stanoviscích dokonce připustila, že tento model ILUK částečně může být velice chybný, popřípadně úplně mylný. A málo eh, z něj eh, není, je tedy eh, hodnověrné. Potřebujeme ovšem nějaký základ pro výpočet, souhlasím s tím, ale varovala bych před uplatněním nedokonalého výpočtového modelu, protože tady bychom mohli napáchat více škod než vůbec teď si dokážeme představit. Mám tady aktuální studii Technické univerzity v Berlíně, která ukazuje, že eh, tento model ILUK eh, je narušen velkými eh, výkyvy. 200% až 17% nad hodnotu těch fosilních paliv, no tak musíme se zabývat eh, tím, co nám věci, tady nezávislí věci říkají a velice bedlivě bychom měli přistupovat k politickým eh, rozhodnutím, protože takovýto nezralý model by eh, ohrozil hospodářství a jakož i tisíce pracovních míst, kdyby náhodou nakonec došlo na jeho uplatnění. Druhá věc se týká toho vícečetného započítávání nebo spočítávání. Já vím, eh, že politicky je velice oblíbené eh, jednoduchými slovy eh, rozdělovat věci na dobré a špatné, ale v oblasti výroby energie potřebujeme trošku jemnější přístup tak abychom eh, do budoucna opravdu byli schopni eh, rozhodovat, tedy rozlišovat mezi dobrými a špatnými biopalivy. Máme různé generace, které se eh, rozvíjejí odlišně rychle a s velkou jistotou se musíme zaměřit na druhou a třetí generaci, ale prosím, ne slovy, že něco je špatné, něco je dobré, tímto černobílým viděním. To je špatný přístup. A je také zajímavé, když se podíváte na to, co to opravdu eh, znamená, když započítáme biopaliva víckrát. Neznamená to, že bych došlo k nástupu biopaliv v dopravě naopak. Protože eh, když se započítávají víckrát, a dá se tam, a stačí jenom 25% eh, biopaliva, zatímco dříve bylo třeba 100%, tak v tom sektoru máme ztrátu podílu biopaliv s 57%, nebo o 57%. To není udržitelné, ale ani hospodárné. A nakonec to dopadne tak, že evropské malé a střední podniky, stejně tak jako eh, zaměstnanci, za to zaplatí. Takže eh, měli bychom eh, tomuto předejít a položit si otázku, co je dlouhodobé Eh, co to znamená dlouhodobě pro investice a hospodaření v Evropě. Máme tady také určitou defi, eh, určitý surovinový deficit, tím, že jsme velice závislí. A eh, neměli bychom uplatňovat model, který by nás dál znevýhodnil eh, a prohloubil naši závislost. Proti tomu bych varovala. Čili měli bychom eh, se zabývat těmi technickými eh, detaily a dobrat se tedy k dobrým politickým řešením nakonec. Děkuji, Katrin Bierder za ALDE. Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tento dobrý dokument, toto dobré stanovisko. Toto je téma, eh, které narůstá ve své důležitosti. Všichni to víme. A my jsme chtěli snížit emise CO2 a říkali jsme si, že toto bude dobré řešení, ale ve skutečnosti celá řada moudrých lidí zvenčí, chytřejších než jsme my, kteří teď z toho vydělávají mnohem více peněz než jsme my to očekávali. A tím pádem jsme se dostali k té změně, nepřímé změně, změně ve využívání půdy, což je něco, co jsme vůbec neplánovali, na co jsme vůbec nepomysleli. Kolegové předložili celou řadu pozměňovacích návrhů a myslím si, že jsme k tomu přistoupili konstruktivně. Především v tomto výboru jsme měli k dispozici někdy více informací, někdy někdy méně. Zabýváme se celou radou různých témat, takže někdy můžeme prostě říct si ano nebo ne, ale eh, pozměňovací návrh 44 je z mého pera a tam žádáme, abychom měli v tomto výboru k dispozici celou tuto zprávu protože nebudeme přímo začleněni do toho celého systému. Pro mě je to tady velice důležité, abychom tyto informace měli. Vlastnictví půdy, především v rozvojových zemích, to je neskutečně obtížná problematika. Není to možná obchodní záležitost, ale především pokud jde o změna, změny ve využívání půdy, tak tady skutečně jde o to, že celá řada těchto rozvojových zemí Eh, nemá příslušné struktury pro uznávání vlastnictví půdy a tím pádem se tam uchytí chytří obchodníci, kteří budou nabízet různé zdánlivé výhody a budou skupovat půdu, což způsobí obrovský tlak na místní komunity, ale také na tyto země jako celek. A my v tomto výboru už dlouho hovoříme o na jedné straně obchodu a na druhé straně o lidských právech a životním prostředí. Zajímavé to je především vzhledem k k tomu vyjednávání s Kolumbií a teď se skutečně ukazuje, že ten náš tvrdý boj za tato témata nese své ovoce. A pokud je o ve využívání půdy, tak tam se zdá, že také eh, jsme již něčeho dosáhli. Jedna věc, z věcí, která je zajímavá pro nás jako Evropany, když se zabýváme těmito eh, rozvojovými zeměmi, je transparentnost, průhlednost. A je to něco, za co bojujeme. Hmm, bojujeme jak pokud jde o plodiny, lesnictví, ale také těžební průmysl. Transparentnost je jedním ze způsobů, jak tito obyvatelé pozemků, které, ke kterým nemají žádný dekret, mohou odolat takovýmto nárokům cizím na jejich eh, pozemku. Eh, já jsem nedávno eh, jela do Malavy, do jedné vesnici, vesnice, kde jsem byla vlastně první běložkou, která se tam kdy dostala. Byla to velice odlehlá vesnice, tady, ale všichni tam měli mobilní telefony. A pomocí těchto technologií můžeme právě bojovat za větší transparentnost ve spolupráci s členskými státy, zástupci průmyslu, Evropským parlamentem a tak dále. Konstruktivně pracujeme třeba na otázkách skleníko, snižování skleníkových plynů a tak dále. Já si myslím, že tato zpráva skutečně přišla v pravý čas. A chci ještě dodat, že mám velké obavy z toho, aby tam nebyl příliš komplikovaný účetní systém. Je to příležitost eh, pro ty vychytralé mezi námi, aby jak se si trošičku poupravili to, Eh, čeho se snažíme dosáhnout. Takže prosím, snažme se o rozumný přístup, zachovejme to účetnictví, ta pravidla co nejjednodušší. Já vím, že to není vždycky úplně snadné, ale tady závěrem chci říct, že děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu. Děkuji. Máme už jenom málo času, takže žádám o porozumění, o pochopení. Dále má slovo Paul Murphy za QE. Děkuji. Já sedím. Děkuji také paní zpravodajce. Když si přečtete ty, ty pozměňovací návrhy, tak je z nich jasné, že tady některé se velice názorově rozcházejí. Je tady dvě, jsou tady dvě nebo více možná jasných názorových linií, které se Mm, rozcházejí velice, takže je tady několik oblastí, kde budeme moci dospět k kompromisu a některé oblasti, ve kterých se to asi nepodaří. Podle nás jde o to, jestli skutečně to myslíme vážně, že chceme bojovat s emisemi skleníkových plynů, jestli myslíme vážně to, že eh, tady teď už víme něco o první generaci biopaliv a že to má své problémy a následky. Jestli to tedy myslíme vážně s těmito směrnicemi a s tím, že chceme se s těmito problémy potýkat. A z tohoto důvodu jsme předložili mm, celou řadu ústních pozměňovacích návrhů, abychom tím zdůraznili ty klíčové body, eh, které podle nás jsou nejdůležitější. Za prvé jde o zavedení ne toho pětiprocentního stropu na první generaci biopaliv, my tam navrhujeme 3% strop vzhledem k těm problémům, o kterých jsme již hovořili na předchozích jednáních. A to právě vzhledem k tomu, jaké problémy jsme měli u té první generace biopaliv. A za druhé, eh, vzhledem k tomu, že tam teď zahrnujeme faktor nepřímých změn ve využívání eh, půdy, a abychom toho tady zohlednili už od prvního dne platnosti této směrnice, potom dále Eh, abychom zohlednili otázky vlastnictví půdy, právě eh, práva na potraviny, práva místních obyvatel na vlastnictví půdy a tak dále. A za čtvrté chceme posílení systému ověřování, dodržování pravidel. To už vlastně vyplývá z té práce, kterou jsme eh, odvedli dříve. Myslíme si, že máme dobré modely pro takovéto ověřování. A za páté je tady ta širší otázka takový otazník nad tím, do jaké míry některé, tyto, některé z těchto produktů, které se popisují jako moderní biopaliva nebo biopaliva druhé generace, do jaké míry skutečně splňují kritéria pro to, aby se tak říkali. Takže navrhujeme stažení celé řady názvů produktů, eh, u kterých máme pochyby ze seznamů, které by se kvalifikovaly pro ten eh, multiplikátor a tak dále, protože Mm, si myslím, že je třeba odstranit nejdříve tyto pochyby ohledně jejich povahy. Děkuji. Děkuji, říká vám předseda. Teď mají slovo členové výboru a první má slovo pan kolega. Děkuji, eh, pane předsedo. Když se tenkrát zaváděla ta desetiprocentní kvota, já jsem byl přísně proti protože jsem už viděl, že eh, to bude taková kvota pro eh, špatné investice, ale eh, osopilo se na mě řada ekologických organizací, protože jsem chtěl spochodňovat ekologické otázky a teď se to otočilo. Teď se na mě osopují, protože chci zaručit jistotu investic a tu kvotu nechci úplně odbourat. Myslím si, že to opravdu nemůžeme udělat. Měli, musíme zajistit, aby ten přechod byl zorganizován tak, aby ty investice, jež byly učiněny, mohly zůstat dlouhodobě stabilní, protože jinak zničíme spoustu peněz a spoustu pracovních eh, míst jedním škrtnutím perem. A to nemůže být politika EU, takže měli bychom uspořádat pomalý přechod. Za druhé, bojuji o to, aby eh, ta otázka dovozu byla upravena stejně i jako otázka výroby tady. Nemůže to být přeci tak, že biopaliva e, nebo své kvóty pro ně budeme naplňovat z dovozu, které e, tu a tam e, pocházejí z nekontrolovaných okolností. Proto bych řekl, že naše kvóta nesmí být naplňována importy z podezřelých třetích států. A proto také biolích z Brazílie se dostává do USA a potom je vybaven preferencemi a poslán do Evropy. Tak to je koloběh, který nesmíme podněcovat našimi předpisy legislativními. A za třetí, Eh, upotřebený eh, potravinářský olej eh, a jeho kvalifikace, co by biopaliva druhé kvalito. V Belgii to chápu ještě, protože tady mají z těch hranolků mm, něco, co je třeba nějak smysluplně zhodnotit, ale když se to udělá obecně, tak to v zásadě podporuje průmysl zhodnocování potravinářských olejů, a to i pokud jde o dovoz ze třetích zemí a tomu bychom měli zabránit. Já Dank, Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, paní zpravodajce. Já se také pokusím říct si to stručně. A ještě, ano, ten dostane hned slovo. Já chci jenom důraznit to, co říkal Bernd Lange i Kristine. Zkusím to jednoduše. Víte, že jsem zemědělec a byl jsem jeden z prvních, kdo v Německu pěstoval řepku a nechápu, eh, jak se tady ta produkce eh, řepky nebo řepného oleje eh, v Iluku klasifikuje. Tady to je opravdu špatná vědecká práce při hodnocení to, té řepky. A pokud je o tu druhou generaci, tak tady jsem úplně mimo. Já prostě nechápu, že dokud eh, spalujeme eh, tekuté palivo eh, na teplo, tak nemá smysl to dělat vysoce kvalitními palivy. Protože i biomasa má největší působivost, nebo působí nejvíc, když s ní topíme. A, a tady bychom chtěli nahrazovat to topení. Já prostě nechápu, jak tady může být taková euforie pro druhá generace paliv. Dále, jako zemědělec eh, ve svém podniku bych nepovolil, aby eh, se ze slámy dělalo tekuté palivo. I já to potřebuji na eh, pole, aby se tam vytvářel humus. Děláme velké ekologické chyby, když ho neroztrousíme po polích, tu slámu. A potom eh, další věc, eh, kde už vůbec zelený nech, nerozumím, protože když chtějí biopalivo z eh, řepky. Oni chtějí nějakou bio, bílkovinou strategii pro Evropu. Když budeme sklízet 4 tuny řepky z hektaru, 2,3 tuny eh, řep, eh, tedy mm, bílkoviny a 1,7 oleje. A když se tady bude eh, mm, dělat soja, tak budeme mít jenom dvě tuny. A nechápu tu eh, logiku eh, zelených už vůbec, proč bychom to měli takhle eh, narazit. Musí mi prostě něco asi ucházet. Řepka je jedna z nejlepších meziplodin, které máme. Máme 4,5 milionu hektarů řepky a ty opravdu potřebujeme pro rotaci plodin. Je to jedna z nejlepších věcí pro krytí půdy. Nedochází tam potom k erozi a přesně tady s tím hodnocením iloku eh, tohle chce, eh, chcete narušit a to prostě nelze. Eh, vědci, kteří tohle vědci, vědci, kteří tohle vypočítali, tak si myslím, že tomu vůbec nerozumějí. Let's listen to the commission. Mr. Dáme slovo zpravodajce, tak komise. Pan Frenšte. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat navrhovatelce eh, za dobré stanovisko i za dnešní odpolední dobrou diskuzi. Vidíme, že je to téma, které vzbudilo i váš zájem, chápeme to, poněvadž eh, s tím jsou spojeny významné obchodní, mezinárodní aspekty. Za prvé, <clears throat> z pohledu komise zcela souhlasíme s názorem a to, že ať vymyslíme jakékoliv řešení, eh, co se týče ILUKu, způsobu výpočtu, tak vždycky to bude podléhat mezinárodnímu monitoringu, včetně VTO. A <clears throat> to byl i jeden eh, z hlavních principů naší analýzy a to se dočtete i v našem hodnocení dopadu. To bylo jedno z kritérií, které jsme aplikovali. Domníváme se, že návrh, který předkládá komise, toto respektuje a možná by bylo užitečné vám vysvětlit, o co jde, co komise navrhuje. Konkrétně pokud jde o ten limit, eh, nejenom v tomto výboru, ale kdekoliv diskutujeme o tomto návrhu, tak se nám zdá, že není úplně jasné, eh, co eh, to znamená v praxi, ten limit. Za prvé, je třeba pochopit, že to není limit, eh, eh, který by se týkal toho, kolik lze spotřebovat eh, biopaliva první generace nebo kolik chce vyprodukovat, kolik je možné vyprodukovat tohoto biopaliva první generace. Ne, tím chceme stanovit limit v tom, k jakému množství poskytujeme pobídky v našich předpisech. To je úplně co jiného. Pokud máme 5% limit, 5% limit, tak to neznamená, že členské státy nebudou schopny jít nad tento na tuto úroveň ve své výrobě nebo spotřebě biopaliv první generace. Neznamená to také, že by členské státy nemohly možnost poskytovat státní podporu na biopaliva první generace za těch 5 Znamená to pouze, že <clears throat> jako členský stát nebudete moci započítat více než 5% do toho cíle. A e, e, ta, e, ta dodatečná paliva, která potřebujete, aby se splnili ten desetiprocentní limit, tak to, co je nad těch 5%, tak musí přijít od těch modernějších biopaliv, tedy druhé generace. Ne, nechtěli jsme nějak, některak blokovat vývoj biopaliv, pokud členské státy si to budou přát, je to pouze opatření, eh, jak snížit motivace. Ještě bych mohl vytvořit, vysvětlit trochu ty modely. Eh, komise velice jasně vyjádřila se eh, k tomu, jak ty modely, ty simulace byly jaksi robustní. Nemyslíme se, Nemyslíme si, že ty hodnoty těch modelů a iLook, že jsou dostatečně odolné, robustní, abychom je mohli použít pro účely regulace. Nemyslíme si, že můžeme tyto modely použít pro rozhodování o tom, jaké typy paliv jsou udržitelné a které ne, nebo jaké typy biopaliv by měly být dotovány či ne. E, ale lze ty modely použít spíš jako signál trhu, e, abychom zvýšili transparentnost, aby členské státy transparentně poskytovaly eh, zprávy komisi o obnovitelných strojích ve smyslu zmíněné směrnice. Z tohoto důvodu tedy já si myslím, že již vezme, bereme do úvahy, že zde existuje dost velká nejistota ohledně těchto modelů a to v podstatě asi se nepřekoná v nějaké dohledné době. Teď pokud jde o pozměňovací návrhy výboru, je jich mnoho, nechci je procházet všechny, jenom se vyjádřím k několika. Za prvé, myšlenka, jak počítat obnovitelné zdroje eh, elektřiny. Cíl, který jsme si stanovili ve směrnici, samozřejmě mm, ten se netýká pro paliva, ale pro obnovitelné energie. Eh, které se používají v dopravě, včetně tedy elektřiny z obnovitelných zdrojů. A, takže by se to mělo započítávat několikrát, a to především eh, třeba elektřina z obnovitelných zdrojů v železniční dopravě, ta dostane multiplikátor, protože samozřejmě mm, to potom ale by znamenalo, že těch 10% nebude k ničemu tady, kdybychom tedy eh, započítali eh, tuto elektřinu v železniční dopravě, tak to znamená, že už teď vlastně bychom plnili cíl, to ne. Eh, my bychom dali dodatečný multiplikátor obnovitelným strojům v silniční dopravě, protože tam bychom měli podporovat elektrické motory, ale ne v jiných způsobech dopravy. Ještě pár slov, které vzešly k tomu, co vzešlo z diskuze vlastnictví půdy a práva k půdě. To je důležité téma, ke kterému se komise vyjádřila na konci března ve zprávě o pokroku. Dospěli jsme k závěru, že prozatím nejsou žádné důkazy o tom, že zde ta dodatečná poptávka po biopalivech v EU by způsobila snad nějaké negativní dopady na využívání půdy nebo práv a k půdě eh, v rozvojových zemích eh, a tak dále, ale eh, samozřejmě budeme to monitorovat. Dál. No, a teď ještě k poslednímu bodu. To se týká toho započítává několikrát. To je důležité. Je třeba vyslat jasný signál trhu, že existují biopaliva, která by měla mít vyšší hodnotu biopaliva vyráběná eh, ze surovin, které si nevyžadují půdu, jako především je to odpad například, eh, a ne, po tedy eh, ten skapalněný LG plyn, ten také eh, také tedy to, co nevyžaduje eh, ty využívání půdy, takže to je pár bodů a zde samozřejmě to vezmeme, vaše pozměňovací návrhy vezmeme do úvahy. A do, dobře, děkuji. A Josefa Eh, poslední závěrečné poznámky. Děkuji. Děkuji všem účastníkům diskuze a eh, myslím si, že tady mm, mm, náš postoj je jasný, pokud jde o tu koncepci co nechceme, aby nedošlo ke ztrátě eh, výroby produkce potravin, aby nedocházelo k kácení lesů a samozřejmě zároveň chceme snížit eh, mm, emise skleníkových plynů a ten systém výpočtu ILUC, eh, tedy jak řekla komise, není dostatečně robustní, ale je to prostě model, jediný model. My nevíme, zda jich je více někde jinde na jiných univerzitách třeba ano, ale je, nevím, je to model, se kterým komise pracuje a komise ho považuje za adekvátní a my jsme ho doposud používali. Je to model, který má nám pomoci v tom, abychom, eh, za, eh, nám pomoci v tom, abychom zabránili eh, odlesňování či zneužívání půdy pro biopaliva. Takže to je první věc. Za druhé, pokud budeme eh, používat tedy, eh, započítávat, eh, já nevím, třikrát, čtyřikrát některé ty látky, nebo budeme pracovat s procenty. A to je to, co leží na srdci, jak vidíme komisi, ale i nám. Pokud jde o studii dopadu, o, které, o kterou se požádalo, i samozřejmě podniky hájí své zájmy. Jsou to podniky, které investovaly a které teď produkují a které nám říkají, no my bychom chtěli, aby nám komise řekla, zdali se mýlíme, to znamená, že to, co vyrábíme, to jsou již paliva druhé paliva, paliva druhé generace a cílem eh, právě toho dokumentu je motivovat je k tomu, aby vyráběli eh, biopaliva druhé generace a potom eh, elektřina z obnovitelných zdrojů zde stali, tedy opět se to bude započítávat několikrát, zde Samozřejmě to jsou velice technické záležitosti a my musíme s komisí si objasnit všechno, jaký konkrétní signál chceme vyslat trhu. Mm, e, a to, že chceme chránit půdu, že nechceme, aby se biopaliva pěstovala na půdě určená, určené pro výrobu potravin a také chceme, aby se snížily emise CO2 já doufám, že to je jasné. Musíme pracovat právě na těchto aspektech, i když je to dost komplikované. Gracias. Děkuji. Very contentious issue. Je to skutečně velice sporná záležitost. Hlasovat budeme ve výboru na příštím řádném zasedání výboru INTA a to v červnu. Teď přejdeme k bodu 25. A sice prezentaci zprávy delegace tohoto výboru do Trinidadu a Tobaga. Jednalo se o schůzi smíšeného parlamentního výboru Cariforum EU. Tady se jednalo o dohodu o hospodářském partnerství Eh, pro Cariforum. Naším zpravodajem je David Martin, kterému dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout kolegyním, pan předseda přerušuje, prosím o pozornost. Chtěl bych připomenout kolegům, že právě tento výbor trvala na tom, že až schválíme EPA pro Cariforum, že bychom měli eh, ustavit monitorovací výbor, který by kontroloval provádění této dohody a my jsme vlastně teprve, teprve po druhé měli možnost se sejít. Poprvé to bylo v Bruselu v roce 2011 a tentokrát to tedy bylo eh, na Tridedadu a Tobagu letos. Toto jednání bylo velice dobře zorganizováno ze strany našich hostitelů. Naši karibští partneři zajistili zastoupení na nejvyšší úrovni. Nás bylo tedy šest europoslanců. Nicméně všichni jsme se velice aktivně zúčastnili této konference a byli jsme úžasně podporováni ze strany našich zaměstnankyň Aliny a Lenky. Hovořili jsme o pravidlech a způsobu fungování monitorovacího výboru. Velice rád, byli jsme velice potěšeni tím, že všechny ty příslušné konzultativní orgány až na jeden jsou už ustaveny Dále jsme hovořili o těch organizačních záležitostech, eh, pokud jde o to, kdo by čemu měl předsedat a tak dále. A to už je tady vyřešeno, můžeme se zabývat těmi závaznějšími, závažnějšími otázkami. Eh, eh, předseda našeho výboru pro Karif, za stranu Karifora byl velice schopný skutečně tento generální ředitel nový eh, je, zdá se, velice efektivní a jednali jsme s ním o celé řadě témat, například obavy ze snižování sazeb, tarifů, především pokud jde o stará automobilová vozidla a papír. Ani jedno z těchto témat jsme nevyřešili, protože my jsme nemohli změnit naši, náš postoj vzhledem k tomu, že byl velice jasně daný. Potom jsme se zabývali tématy která eh, ještě, a závazky, které ještě splněny nebyly. Oni měli velké obavy, pokud jde o pozici komise, pokud jde o diferenciaci a budoucí pomoc pro oblast Karibiku. Hovořili jsme také o příležitostech, které vytváří EPA, protože tam jsou kulturní rozdíly pojaty velice široce, mluví se tam o hospodářském kulturním dědictví, a tak dále. A naši partneři mají pocit, že by mohli třeba ekonomicky mnohem eh, lépe těžit z těch eh, vynikajících sportovců, třeba které pocházejí z jejich země a ze kterých jak se zatím žádné výhody příliš nemají. Dále se jednalo o tématu vízových, vízové povinnosti pro osoby z této země když chtějí jet do EU, oni mají pocit, že se jedná o překážku pro obchod, když karibské firmy a občané eh, chtějí mít obchodní vazby s EU, takže tady považují tuto vizovou povinnost za eh, diskriminační. Naše druhé zasedání se stávalo s prezentací z eh, výrobního sektoru, služ, sektoru služeb a od architektů, kteří všichni mají uh, Eh, problémy s využíváním praktických výhod EPA, ale všichni vyjádřili jistý optimismus eh, ohledně budoucího vývoje, pokud bude plně implementována tato dohoda. Eh, navštívili jsme také několik univerzit, hovořili jsme o významu vzdělání pro tento region, ať už jde tady o vzdělávání na místě nebo o přístup těchto studentů do EU. Dále jsme hovořili o cuk- odvětví cukru, výroby cukru a také o turistickém ruchu. Celá konference byla zakončena s jednání s představiteli evropských velvyslanectví na místě. To byla zase velice pozitivní zkušenost a Řekl bych, pane předsedo, že celé ty dva dny eh, byly, eh, se odehrály ve velice pozitivní atmosféře. Eh, byla tam dobrá organizace, ale jsou tady jasné obavy z toho, že EPA ještě plně nefunguje a ještě tady z ní naši partneři netěží všechny ty eh, výhody, které chtěli, ve které doufali. Díváme se na eh, fotografie, vidíme tady, že tam bylo skutečně velice teplo a příjemně. A teď už otevíráme diskusy. Pan Fisas který je členem této delegace. Prosím, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem v podstatě chtěl jenom eh, potvrdit to, co zde zaznělo, co řekl David Martin. Mm, byl opravdu výborným předsedou naší delegace a myslím si, že atmosféra mezi poslanci Evropského parlamentu byla také vynikající. Po organizační stránce naši hostitele všechno výborně zvládli. Myslím si, že tady se jedná o země, kterým je třeba pomoci, mají jisté obtíže. Máme různá taková združení, CARICOM, CARIFORUM a jiné, které ještě existují ne všechny fungují tak, jak bychom chtěli a ne, ne všechny mají stejné členy, takže jsou tam určité rozpory a je tady poměrně obtížné s těmito zeměmi dosáhnout nějaké dohody. Potom tam jsou také určitá území, ostrovy, které stále ještě patří formálně eh, zem, zemím EU, ale jsou v Karibiku. A to všechno znamená, že uzavírání dohod s těmito zeměmi může být někdy poměrně komplikované nejdůležitější otázky, o kterých jsme hovořili, už ale zmínil pan Martin. Myslím si, že je důležité, abychom si udrželi spolupráci v oblasti rozvoje v tomto regionu. Já jsem sám členem eh, výboru pro eh, rozvojovou spolupráci a rád to vždycky zdůrazňuji. Mám velké obavy, především pokud jde o tu otázku víz, eh, že je velice obtížné pro občany těchto zemí se dostat do EU. A myslím si, že bychom měli projevit více flexibility. Hovoříme o tarifech, o vzdělávání, o dalších tématech. Nebudu tady opakovat všechno to, co řekl pan Martin, protože zprávu, zpráva, kterou vypracovali, je vynikající. Děkuji, říká pan předseda. Má ještě někdo další něco, co by dodal? Ano, já bych chtěl poděkovat také Davidovi za to, jak předsedal této delegaci. Myslím si, že to bylo skutečně velice zajímavá návštěva. Je to eh, téma, které je velice eh, stimulující. Je také eh, tento region, protože oni mají kolem sebe velice privilegované partnery, například USA. Potom jsou také součástí součástí latinskoamerické oblasti a potom je tady Evropa, která je od nich daleko, nicméně jsou tam silné kulturně historické vazby. Toto je téma, o kterém jsme hovořili už dnes dopoledne. Minulý týden jsme na plenárce hovořili a hlasovali o FTA z USA, ale pokud jde o kulturu a tato odvětví, to je něco, co je třeba ještě rozvíjet v rámci našich vztahů s Kariforem a s naší dohodou Eh, s Karifarem. Oni jsou velice eh, hrdí na svoje kulturní eh, výrobky, je to součást jejich kulturní identity, mají něco, co mohou prodávat a to je pro ně důležité. Také bych chtěl zdůraznit otázku víc, Pro ně je to naprosto zásadní otázka, protože oni na to kladou velký důraz. A já si myslím, že tady skutečně jsme k tomu přistoupili špatně. Nemáme žádné migrační problémy se Trinidadem a Tobagem a opravdu je to diskriminace pro jejich obchodníky. Děkuji. Děkuji. Eh, poprosím Davida o závěrečné připomínky. Jak byste vlastně zhodnotit, zhodnotil ty vztahy, to zapojení eh, Carifora? Snaží se skutečně o implementaci? Ano, děkuji, to je velice dobrá otázka, protože to, ten parlamentní, to parlamentní forum skutečně eh, má napodobovat parlament. Ta naše jednání byla skutečně na vysoké úrovni, což je taková dvousečná zbraň protože na jedné straně jsou to poslanci a na druhé straně ministři obchodu. Takže oni ano, rozumějí té problematice, ale oni se snaží tedy zapojit do toho i běžné poslance. Takže někdy bylo velice obtížné odhadnout, jestli to, co nám říkají zástupci vlády, jestli také sdílejí mm, jednotliví poslanci. Bylo to obtížné posoudit. Pan předseda, rozhodně je dobré mít nějaké meziparlamentní výbory u těchto dohod. Myslím si, že alespoň pro nás z naší strany je velice dobré, když můžeme přímo v terénu sledovat uplatňování těchto dohod. Bod číslo 26, současný stav probíhajících trojstranných jednání. Nikdo ze zpravodajů tu není přítomen, ale já jsem se účastnil všech těchto třístranných jednání, takže vám mohu stručně minutu dvě poreferovat o tom, co se tam dělo. A MFF. K rámcovému nařízení k MFF a k makrofinanční pomoci eh, Gruzii, protože to jsou dvě spojené složky, tak ehm, tam jsme eh, velice blízko eh, dohody s radou obou. Komise eh, stáhla svou iniciativu k rámcovému nařízení, ale oba zákonodárci, to znamená a rada i my, jsme se shodli na virtuální dohodě. A rozhodli jsme se, Dá to do společné deklarace eh, k složce eh, o Gruzii a tím eh, zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Budeme mít nařízení o Gruzii a společné přihlášení, eh, prohlášení, které zahrne celou tu dohodu, které jsme dosáhli s radou a které nebudeme moci eh, eh, stáhnout, protože iniciativu komise stáhla. Za půl hodiny bude trialog s radou. Možná tedy dosáhneme eh, konečné dohody. Možná, že Gruzi, nebo s tou Gruzií se táhlo dlouho a nebyli jsme schopni my to rozlou, Komnibusu 1 a 2. Tam jirské předsednictví dosáhlo velkého pokroku, splnilo řadu našich požadavků. Pokud jde o, o obchodní omnibus 1 nebo obdvoje, tam zpravodaj Jirgen Leichtfried čeká na odpověď stínových zpravodajů aby radě řekl, eh, jestli jsme spokojeni nebo ne. Je pravděpodobné, že tým řekne ano nejnovějším návrhům rady. A potom je tady zpráva o, o, o Omnibusu 1, kde je zpravodajkou paní Kisthout Rowold. Tam jsme zatím nedosáhli řešení, protože eh, návrh rady eh, ještě není plně uspokojivý, i když my jsme eh, učinili, už, i když oni učinili významné kroky naším směrem. Obě dvě věci jsou provázané, takže můžeme souhlasit jenom nebo shodnout se o obou na jednou. Takže když bychom na Omnibus 2 už měli dohodnutý, tak ještě musíme počkat na jedničku. Já to osobně ale vidím tak, vzhledem tomu, že sleduji ta jednání od samého začátku, <clears throat> že eh, ke konci irského předsednictví bychom mohli mít dohodu upečenou. Irské předsednictví vlilo krev do živou tohoto vyjednávání a v nadcházejících několika týdnech. Doufejme, jej dokončíme. Takže to myslím byla dobrá zpráva. E, nějaké dotazy? Jenom drobnou e, otázku. Jsem velice rád e, za ten pokrok u Omnibusu 2. Je pravděpodobné, že to také dokončíme za jirského předsednictví, nebo už je to těsné? No, vyčkejme a uvidíme. Ale já jsem si jistý, že ano. Je to opravdu velice důležité. Poprvé eh, za tohoto období komise stáhla iniciativu, protože se jí nelíbí, jak zákonodárci dosahují dohody. A spolu eh, zákonodárci se rozhodli tedy eh, se posunout vpřed a dosáhnout dohody. A tentokrát poprvé máme eh, společnou deklaraci, eh, kde není eh, žádné nařízení, prostě žádné články tam nejsou, nemá to tvar nařízení, ale jsou tam všechny závazky. A to znamená, že do budoucna všechny případy makrofinanční pomoci se budou řešit velice rychle, protože všechno je v rámcovém nařízení. Takže se to bude uplatňovat případ od případu, když to přijde do parlamentu. Myslím si, že tady jsme dosáhli velice pozitivního výsledku, jak pro Unii, tak pro eh, země, kterým chceme poskytovat pomoc. To je jedinečné. Naše právní služba nemá žádné námitky k řešení této otázky a nakonec myslím, že dnes se nám podaří dosáhnout formální dohody o, to, o, tom, o tomto. Děkuji. A tím jsme se dobrali ke konci, říká pan předseda. Ale ještě tady máme vlastně činnosti monitorovacích skupin. Je tady někdo odpovědný za to? Ano, Bernte. Kolumbie a Peru. Kolumbie a Peru. protože, eh, a jsou tam dvě O v angličtině eh, a ono je tam někdy i U, ale Kolumbie eh, je právě, nebo co s tím U, to je v Spojených státech. No, možná, že to je německé tradice, kde se říká, kde se to píše z U. Zasedla monitorovací skupina a rozhodli jsme se, že poprvé po uzavření obchodní dohody budeme eh, dále jednat a eh, tu implementaci, pokud jde o Kolumbii a Peru, eh, budeme uplatňovat cestovní mapy. Každé dva měsíce budeme zasedat a příště to budou oba velvyslanci, velvyslankyně Peru a velvyslanec Kolumbie a Evropská komise. A oni se zavázali také, že budou tedy sledovat ten proces a podporovat a v parlamentním žargonu to znamená, že jeden rok po vstupu e, dohody v platnost učiníme nebo uspořádáme seminář s partnery z Kolumbii a z Peru, zejména s zástupci občanské společnosti tamní, abychom zjistili, do e, jaké míry pokročila implementace. Děkuji. Děkuji. E, potom tady máme Jižní Kavkaz. Nemáme. Větnam? Ne. A, a India, Maria Badia. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Zde máme za sebou dlouhý den, takže budu stručná. Je pravda, že vyjednávání o této dohodě s Indií jsou trochu obtížná. Sešli jsme se s monitorovací skupinou několikrát, e, jsme v kontaktu, v permanentním kontaktu s vyjednavačem Evropské komise, také i máme nefár, neformální kontakty s velvyslancem a návštěva v Dili v Kalkatě tři týdny. Situace ale nejistá. E, všichni si myslí, že nelze asi e, e, e, jít za, jak si vidět to v delším časovém horizontu za třeba červenec nebo září, protože potom na podzim je, je čekají volby a teď je tam, panuje tam velká nestabilita. Zde jsou velké politické otazníky ani indický parlament nebyl schopen přijmout nezbytnou legislativu, která se týká především tedy eh, těch tedy zástav a oblasti tedy eh, veřejných zakázek, respektive nákupů, který provádí státní zpráva. Víte, že mají velké problémy s korupcí. A dejme tomu, snad tedy v červnu nebo do půlky července rámce. Je zde určitá pravděpodobnost, že bychom uzavřeli vyjednávání, což znamená ale, že se konkrétně dohodneme na určitých tématech, která se musí vyřešit do oficiálního podpisu. Co vyžaduje eh, legislativu a mm, v zásadě to jsem řekla, asi zde nebude na to čas nebude čas, eh, aby to udělal teď tento indický parlament, ale bude zde možnost vytvořit tam takové podmínky, stanovit určitou kondicionalitu. To znamená, dohoda ano, ale nemůžeme přijmout rozhodnutí, protože to musí přijmout parlament a my budeme muset vyčkat na nový parlament a než se dohoda podepíše, podepíše, tak se musí počkat, protože to podepíše nový parlament. To by bylo možné sice, ale máme zde další témata, která také nejsou uzavřena. Jak víte velice dobře, jedno z těchto témat to je Eh, automobilový sektor, otázka eh, náhradních dílů, potom eh, lihoviny a vína. Pokud je o náhradní díly do motorových vozidel, zde ještě nás čeká hodně práce a pokud nebude předlažen nějaký návrh, který bude přijatelný pro indickou stranu, tak to bude velice obtížné. Všechno, co právě jsem řekla, tak z toho vyplývá toto. Musíme čekat do poslední možnosti a dejme tomu eh, na konci června nebo v polovině červenci eh, zdali dojde k určitému pokroku a pokud ne, tak by to asi potom bude nemožné tu dohodu podepsat ještě v tomto funkčním období, tedy našem funkčním období a jejich funkčním období. Hovořili jsme o možnosti v monitorovací skupině, eh, že bychom mohli navrhnout určité usnesení k tomuto, ale vyčkáme, počkáme do polovině července. Uvidíme, jaké zprávy se k nám dostanou a poté se rozhodneme. Také je škoda, eh, protože za námi je spousta práce a nyní, teď, eh, zastavit to teď eh, mm, a mm, samozřejmě budeme muset vyčkat na nový parlament a novou vládu tam, ale i u nás na nový parlament, novou komisi. No to bude znamenat co? Začít od nuly a já si myslím, že by bylo dobré aspoň říci, dobře, přijmeme usnesení e, v tom smyslu, že ano, budou volby, to víme, ale abychom aspoň indikovali, že na evropské straně je zde zájem. Takže to je vše. No e, Já nevím, e, zdali zcela souhlasím s tvým názorem. Dále Mercosur. Prosím, Jose. Děkuji. Velice rychle, protože již eh, máme za sebou dlouhé, dlouhou schůzi. Eh, my jsme navštívili Mercosur, eh, Luis Peněz jako předseda a Jean-Pierre Ody tam byl také za EPP, Mario Pirillo za socialisty, Ana Miranda od Zelených a já osobně jako zpravodajka. Tak já myslím, že ta cesta byla uspokojivá jsou zde určité eh, kroky vpřed. Část byla v Uruguay, část návštěvy proběhla v Argentině, v Uruguay. Zde eh, tam těch akcí bylo hodně, protože Uruguay má o věc velký zájem a jako poslední možnost Eh, kterou jsme využili před možnou dohodou a zde mm, do konce tohoto roku tedy bychom měli mít jasnou, jasný návrh a zde eh, oni mají schopnost tedy vyjednávat i mm, jejich průmysl má velký zájem. Uruguay, Uruguay, hovořím o Uruguaycích teď i eh, velvyslanci, i obchodní komory, z občanská společnost, eh, odbory, i novináři, se kterými jsme mluvili, všichni mají zájem. A je pravda, <clears throat> jak i řekl pan předseda, eh, místo, mm, místo předseda eh, jak si samozřejmě nám řekl tedy, jak geopoliticky tam eh, to vypadá a tam ano, se otevřel dobrý prostor a je třeba, aby Evropa se to chopila a proto eh, eh, zde, zde pan místopředseda tedy nám to filozoficky vysvětlil, že je třeba se dohodnout samozřejmě a zde, protože je to jasné, pokud to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný. A takže to je úplně jasné a vy eh, znáte osobnost pana předsedy, takže zde je třeba, aby Evropská unie se to chopila. Eh, dohoda s Mercosurem tedy bude důležitější než pouhá obchodní dohoda. Bude to dohoda o hodnotách, eh, o demokratickém procesu a tudíž velice významná Argentina. Tak v Argentině to bylo jiné, protože situace v Argentině, Argentina je k tomu docela laxní a spíše je v defensivě, hájí eh, nacionální zájmy a to, že tak to vypadá úplně jinak. Eh, občanská společnost má zájem eh, Eh, zde mají velký problém, bojí se tedy eh, evropské krize, mají vlastní krizi, ale i odbory mají velký zájem, tam se konají velké manifestace, 1. května například byla velká manifestace, eh, odbory mají velký velký zájem, a tak, ale kancléř a prezidentka hm, nás nepřijali vůbec, to je tedy to takový černý bod naší delegace kancléř ano, tedy premiér ano a v podstatě položil na stůl dvě významné otázky. Za prvé, zde eh, oni příš, spíše tedy eh, pracují na té dohodě s Pacifikem a tam je tedy Kolumbie, Peru a ta dohoda s Pacifikem, eh, ta se tedy uzavírá. E, to je taky ideologicky, geopoliticky důležité. A dohoda se Spojenými státy se uzavírá. A to, e, jak si se jim moc nelíbí. E, oni oni si myslí, že ta dohoda s nimi by měla být velice vyvážená. Oni položili na stůl důležitá témata, jako otázky eh, tedy eh, těch tedy geneticky modifikovaných eh, organismů a oni se nás ptali, jak to uděláte tedy v té dohodě se spojenými státy v této oblasti. Dále pokud jde o tuto misi jako takovou. Takže my jsme zjistili obecně, že se situace tam mění, že je zájem o dohodu s EU a mm, do konce roku je třeba vyhodnotit situaci, jak tedy budeme pokračovat. A oni mají za to, že ano, ta dohoda je důležitá, protože pro ně je to první tohoto druhu, takže tam na, i na jejich straně došlo k určitému pokroku a teď spíše čekají na signál z naší strany. Dobře. Brazílie, no, Brazílie to eh, je eh, téma, o kterém se hodně hovořilo, protože zde eh, existují unilaterální, zde existují bilaterální dohody mm, Brazílie, Uruguay, Brazílie, Argentina a tak dále. Děkuji. Čína. Helmut Scholz. Thank you, Iron. Děkuji. Já to mohu skutečně říct velice rychle. My se setkáme příště 6. června a chceme projednat aspekty stávajícího obchodního konfliktu mezi EU a Čínou a také otázky, časový rozvrh, obsah a tak dále, pokud jde o nadcházející tu předpokládanou investiční dohodu mezi EU a Čínou. Já to chci využít také jako příležitost uh, abych přizval veškeré kolegyně a kolegy z eh, výboru a také koordinátory, aby se zúčastnili, protože si myslím, že to bude velice zajímavá výměna názoru. Děkuji. Pan předseda, ano, děkuji vám. Další naše, tedy bod různé, má někdo k bodu různé? Ne. Dále se sejdeme 17. června v 15 hodin odpoledne. Děkuji vám za účast. Okay, I'll be there.